Bene, allora... Possiamo prendere posto. Prosím, posaďte se. Abbiamo un'ora a disposizione. Máme k dispozici hodinu asi a poté nás čeká hlasování a ta první hodina se bude věnovat tématu číslo 14 podle programu, což je transevropská energetická infrastruktura a zpravodajem k tomuto bodu je Correira de Campos. Prosím, máte slovo. Eh, boas tardes a todos. obrigado, Sra. Presidente. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Ze všeho nejdříve chci poděkovat stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Kromě toho bych chtěl poděkovat i komisi za spolupráci s nimi a za jejich angažovanost. A díky patří i radě, protože na neformální radě pro energetiku eh, minulý týden v Kodani jsem toto téma směl s nimi probírat. Je potřeba jednat na evropské úrovni v oblasti energetiky, protože energetická politika vyžaduje vyšší otevřenost, než jaké se jí dnes dostává. Jde nám o tři hlavní cíle v oblasti energetiky. Je potřeba zajistit eh, dostatečnou dostupnost energie, je potřeba inovovat a je potřeba zajistit udržitelnost a je potřeba podporovat obnovitelné zdroje energie. Jak to tedy vypadá celkově za to? My jsme ve svém návrhu podpořili návrh komise, a to tady v textu, protože jsme přesvědčeni, že návrh komise kráčí správným směrem. Jde o to odbourávat překážky, e, připravovat lepší infrastrukturu a přeshraniční sítě. Jde samozřejmě také o soukromé sítě, o vytváření pracovních míst a kromě toho jde o schodu s radou. A tato schoda je samozřejmě žádoucí především. Teď tedy k pozměňovacím návrhům. Naše pozměňovací návrhy zohledňují to, že eh, evropskou sítě potřeba posílit, zefektivnit nástroje, které používá tato infrastruktura. A jde také o to, aby provozovatelé sítě už spolupracovali, abychom svých cílů mohli snáze dosáhnout. Pak zde jsou e, projekty ve všeobecném zájmu. Jsou zde různé regionální skupiny, které se rozšiřují a je potřeba do této iniciativy zangažovat i ostatní aktéry. Je potřeba, aby vše bylo spojeno se vším. Celý ten proces budování infrastruktury musí být zjednodušen. Možnosti rozhodování na úrovni regionálních pracovních skupin bude přenecháno komisi a členským státům. My jsme navrhli, aby e, regulační úřady měly více pravomocí, zejména agentura ACEA, v rámci investic chceme postupovat podle přístupu od zdola nahoru, eh, tady u investic do sítě, a chceme mít i perspektivu ze zhora dolů, která bude platná jaksi pro Evropu jako celek. Eh, Seznam projektů by měl být nadále i předmětem rozhodování komise. Je to rozhodování pro všeobecný zájem. Budou se zde rozhodovat i lhůty, a to ne pomocí konkrétních dat, ale pomocí eh, na základě data, kdy vstoupí v platnost nařízení. Jde hlavně o posílení infrastruktury a rozšíření transparentnosti v procesu rozhodování. Poté kritéria výběru, ta jsou ještě více zdůrazňována u těch takzvaných Energy Islands, energetických ostrovů. Výběr projektů musí být zjednodušen, a to na základě analýz nákladu a prospěchu podle stanovených kritérií. Neměla by už pokračovat možnost, že by eh, jeden členský stát odporoval jednomu společnému projektu. Tento přístup eh, už byl uplatňován v minulosti a ukázal dobré výsledky. Pokud jde o eh, povolování jednotlivých návrhů, měli bychom mít jediné kontaktní místo, eh, to podporujeme i my jako parlament. Rovněž je potřeba dodržet danou tříletou lhůtu a je potřeba poskytovat pozitivní pobídky pro zavádění tohoto jednotného místa kontaktu. Pokud jde o informační povinnosti eh, vůči eh, příslušným úřadům, je, budou se vyplácet prémie za osvědčené praktiky, Eh, budou se rozdávat prémie i za vyšší angažovanost jednotlivých členských států. Pokud jde o kontrolu spolupráce mezi eh, jednotlivými provozovateli sítí v jednotlivých státech, budou tady konzorcia těch takzvaných first movers, to znamená těch, kteří eh, jsou vůdčí v této iniciativě, tak aby tito nebyli znevýhodněni. Sankcionováni budou pouze ti, kteří nedělají vůbec nic, když eh, je potřeba jednat. Pokud jde o tedy vytváření té interkonektivity toho spolku, toho společenství, to je jednoznačně aspekt, který je pro nás naprosto důležitý. Eh, je důležité, aby regionální pracovní skupiny měly zodpovědnost, protože konec konců jde o naše společné investice s angažováním třetích stran. I komise řekla, že možná dokonce budeme mít i nějakou externí výzvu, abychom měli rychlejší alternativu tohoto procesu. A pak je zde ještě návrh institucionální na koordinátora. To je možná něco nového, bylo by to takzvané Operation System Coordination, koordinace operačních systémů. Cíl tohoto koordinačního místa je eh, mít jakousi zálohu koordinačce v případě výpadku sítě v této komplexní síti. Zkrátka potřebujeme data abychom svou infrastrukturu mohli optimálním způsobem využívat. Kromě toho jde ještě o efici- e-, e- e- účinné, efektivní využívání sítě i do budoucna. Nenavrhujeme nic nového, chceme pouze, aby TSO, to znamená provozovatele přenosových a vysokonapěťových sítí spolupracovali, aby vytvářeli příslušné návrhy. Pokud jde o veřejné financování, je důležité vyhnout se omezením konkurence, tak aby nám nemizely peníze pod rukama. Rovněž je nutné nezačínat projekty, které nejsou udržitelné. To je velice důležité. Jsou to tedy opatření, která plánujeme. Chceme projekt, prosazovat projekty eh, pouze tehdy, když členské státy tyto projekty budou chtít provádět. To znamená, když ty projekty budou ve všeobecném zájmu, když všichni budeme dodržovat společné stanovené termíny. Zároveň je potřeba vědět, aby eh, ten, toho pokroku bylo dosaženo a to ne úplně e, pomalu samozřejmě. Je potřeba i angažovanost na národní úrovni, aby se ty projekty posilovaly, polepšovaly. Důležité proto je, aby Evropský parlament byl zúčastněn na jednáních o těchto věcech, aby mluvil jedním hlasem a aby spolupracoval s komisí, abychom společně vytvořili evropský energetický trh a abychom případně mohli reagovat na jeho vývoj tak, abychom dosáhli výsledku pro celou Evropu a ne pouze výsledků pro ty regiony, kde jsou místní politici schopni se shodnout. Takže ještě jednou děkuji všem stínovým zpravodajům a doufám, že dobrá spolupráce, kterou jsme doposud měli, bude pokračovat i do budoucna. Chci zároveň poděkovat všem, kteří nám pomáhali. Děkuji. Děkuji. Nyní dáme slovo stínovým zpravodajům a začneme kolegou Saudou Garsem. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ze všeho nejdříve chci poblahopřát panu zpravodaji k velice ambiciozní zprávě. Já sám, jak říkal pan zpravodaj ve svém všeobecném úvodu, považuji toto nařízení komise za včasné a důležité. A velmi dobře sepsané, když už jsme tak u toho. Blahopřeji proto panu zpravodaji k tomu, že měl odvahu tento ambiciozní projekt ještě více ambiciozně vylepšovat. Obecně chci zopakovat, že podporuji hlavní směr, hlavní strategický směr a přístup tohoto projektu, to znamená posílení pozice společenství v této tak důležité sféře tohoto tak důležitého nařízení. Nebudu opakovat, eh, případně předhánět se s panem zpravodajem, kterého aspektu nařízení a navržených pozměňovacích návrhů si vážím více a kterých méně, je jich mnoho. A dovolte mi proto tedy pouze obecně říci, že podpořím hlavní směr a hlavní prvky tohoto návrhu. Rád bych se soustředil na několik bodů, o kterých se bude a mělo by se podle mého názoru dále diskutovat při nacházení kompromisů zde mezi frakcemi v parlamentu a předpokládám, že podobná diskuse eh, se bude odehrávat na poli stanoviska parlamentu a rady. Jednak Problémy zde nejsou nějaké strategické nebo všeobecné. Asi se shodneme na tom, jakým způsobem máme obecně postupovat. Nicméně ty procesy jsou zde poměrně komplexní a ten nejzásadnější je asi identifikace těch projektů ve společném zájmu. To znamená ten proces identifikace jako takový. Pan zpravodaj ten proces nezměnil, řekněme, změnil alespoň způsob jeho prezentace. Já některé ty postupy podporuji, nicméně my k tomu budeme podávat ještě své názory, protože v některých značně důležitých podrobnostech se lišíme. Dovolte mi zmínit jeden například. Já myslím, že v tomto nařízení máme žádnou identifikaci projektů ve společném zájmu, takzvaných PCI. Je to proces výběru projektů ve společném zájmu a nejde o zavádění nějakého rankingu nebo rozdílu mezi těmito projekty, které budou nebo nebudou vybrané. Objevují se tady náznaky v pozměňovacích návrzích, které navrhují nějaký clustering nebo ranking, hodnocení a na, naznačují to, kdo to bude dělat v rámci pracovních skupin, regionálních pracovních skupin nebo v rámci komise. Já si nemyslím, že tento přístup je úplně dobrý. Myslím si, že bychom se měli přidržet návrhu komise a mít pouze proces výběru. A samozřejmě musíme najít nejvhodnější formulaci a najít nejvhodnější proces, aby to bylo co nejtransparentnější. Je zde několik aspektů, které rovněž nemohu podpořit. Mohlo by to vypadat eh, podivně, ale smysl to má. Například zmínění energetických a klimatických cílů v textu a to na jiném místě než v úvodních ustanoveních, nebo chcete-li v bodech odůvodnění, nebo nějakým obecným způsobem, kde eh, zmiňujeme cíle EU 2020 a všechno to ostatní, na čem se shodneme, ale když slyšíme to stejné znění zahrnuté i v tom pro výběru, eh, v procesu výběru PCIs, tak může dojít k dezinterpretaci je to příliš nízká úroveň na to, abychom na ní aplikovali tento přístup, protože ta celá strategie se přece týká eh, klimatických cílů a cílů energetické účinnosti. Proto si myslím, že bychom se takovémuto uvádění těchto konkrétních formulací na tomto místě měli vyhnout. A možná mi ještě dovolte vyjádřit se k tomu poslednímu bodu, kde hovoříme o vytváření těch regionálních pracovních skupin a je tam definice regionálních pracovních skupin, to je velmi důležité. A měli bychom být velice opatrní při jakékoliv snaze rozšířit působnost těchto pracovních skupin. Protože nezapomínejme, na ty náznaky, které se nám v souvislosti s tímto nařízením objevují, například to, že se toto, tato téma bude regulovat i v jiných dokumentech, já nevím. Ale zkrátka vyšší participace producentů, uživatelů energie a všech ostatních, aby tento proces byl transparentnější a, a mm, provedení konzultací a tak dále, tak dále. To je všechno v pořádku, ale Opět i zde myslím, že bychom se měli omezit na to, co navrhla komise. To je tedy několik poznámek na úvod. Děkuji vám za slovo. Děkuji, prosím, dodržte čas, protože eh, to jinak nestihneme. A teď dám slovo, slovo kolegyni Baleán, prosím. Uh, yes, thank you, chair. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji panu zpravodaji za skvělou zprávu která zdá se je podporována většinou zainteresovaných stran působící v oblasti infrastruktury. Nejenom jako stínová zpravodajkyně za ALDE, ale také jako zpravodajka pro nástroj k propojování Evropy mám na, to velký, velký zájem, mám na tom velký zájem. Dnes jsme k tomu měli slyšení a zdá se, že opět čelíme velké mašinérii. Pro všechny sektory a především pro energetický sektor je to revoluční nástroj a to z mnoha pohledů. Z pohledu postupu, postupu, administrativy a přináší to velké změny pro všechny zainteresované strany. Jednou z výzev je, že je potřeba vyhnout se tomu, abychom nevstupovali do vytváření trhu a konkurence mezi veřejnými a soukromými financemi, především v té oblasti tak důležité jako telekomunikace a energetika. U tohoto nařízení jednou z mých hlavních priorit je, že když se budou eh, vyhodnocovat jednotlivé projekty, tak se to bude hodnotit podle toho, že přispějí k integraci trhu, konkurence a zajistí, že života schopné projekty nebudou dostávat podporu na práci. Koridory a podobné projekty nemohou fungovat sami o sobě. Je potřeba rozvíjet národní infrastrukturu, která zajistí dostatečné propojení. Máme velmi ambiciozní systém poskytování povolení a proto je potřeba, aby na národní úrovni byly procesy co nejefektivnější. Dám to také, předložím to také jako pozněcí návrh k úvodnímu stanovení. Teď jenom pár podrobností. Za prvé, v regionálních skupinách probíhá, výběr, probíhá výběr PCI a to je jedno z hlavních témat k diskusi podle mého názoru. Vítám to, že zpravodaj otevírá rigidní proces výběru PCI, tak zároveň si myslím, že bychom ale ještě měli jít o krok dále, že je potřeba více transparentnosti a efektivity. TSO mají velmi prominentní roli a e, to je trochu e, pochybné, protože nemají plnou vizi této sítě. Promotoři projektu DSOs a Uživatelé by také měli mít určitou roli v regionálních skupinách, protože mají zkušenosti už roky s regionálními trhy a přistupují ke své práci na základě nákladové efektivity. Je zvláštní, že přenosná linka u energetického projektu nemůže být dána na seznam, pokud to nepodporuje TSO a pokud to uvádí jenom soukromý promotér. Spravodaj volá po o odůvodnění, to si myslím, že je v pořádku, ale na druhou stranu řízení regionálních skupin je stále jakousi černou skříníkou a z toho mám starost, jak to bude fungovat, jak budou činěna rozhodnutí v takovéto skupině. Měli bychom se to snažit lépe pochopit. A za další, časový harmonogram pro vytváření seznamu PCI, CBI metodik a podobně. E, tento harmonogram je podle mě neudržitelný. Vzniká tady negativní smyčka a termíny jsou příliš krátké a kolidují. Prvnímu července 2013 to platí především, protože pokud vím, komise už na tom pracuje, přestože tento návrh zatím ještě nebyl přijat. Možná bychom tady měli poskytnout určité přechodné období, kdy alternativní projekty, které plní kritéria, by také se mohly stát způsobilými v rámci PCI, tak aby se dala šance všem projektům. Pokud chceme zajistit bezpečnost dodávek a diversifikaci, jak se konec konců v právním návrhu říká, tak LNG a, a ukládání plynu by také mělo být v tomto nařízení zaplněn, za, zahrnuto. Mám ještě potom dalších pár věcí, ale ty proberu přímo se zpravodajem. Grazie. Děkuji, pan Žado. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji za kvalitní mm, zprávu a za koordinaci se stínovými zpravodaji. Podle nás je tam v té zprávě hodně dobrých věcí a to především ten fakt, že zde se zdůrazňují tematiky jako chytré sítě, úroveň distribuce, často příliš se zaměřujeme na ty dálnice, ale zde je třeba i Eh, si uvědomit, v čem je problém energetické účinnosti. To je pro nás podstatné. Podporujeme zpravodaje v tom, že i eh, podporuje CERN a eh, ten jeho návrh je v tom zajímavý. On se snaží zde tomu všemu dát větší evropskou perspektivu. A teď tři body, které my chceme prosadit. Za prvé, především jde o elektrickou infrastrukturu, aby byla jasná hierarchie projektů, protože <clears throat> to je dvě třetiny je elektřina a třetina je plyn. A takže my zde především chceme zdůraznit problematiku elektřiny. To je zásadní. A proto také určitým způsobem <clears throat> se nám zdá, že CCS v tom textu um, není vhodné zmiňovat, je to nepatřičné, protože tady eh, ten eh, dokument by měl plnit eh, tři cíle. Integrace obnovitelných energií, integrace vnitřního energetického trhu a zabezpečení dodávek energií. <clears throat> Otázka CCS v podstatě nekoresponduje s žádným z nich. My zde máme perspektivu 2020 a víme, že do té doby asi nedojde ke komercializaci CCS, zatím se ty projekty pouze testují. Takže mm, proto bychom neměli se tady odchylovat eh, takto a odchylovat část těch fondů na CCS takto. Za druhé, druhá otázka, transparentnost <clears throat> výběru projektu společného zájmu. Jsme proto, abychom rozšířili ty regionální skupiny, jak řekla paní Valean, to je důležité, aby ti, kteří budou aktivní v tomto procesu, tak aby již se zapojili v rámci těch regionálních skupin, to se týká samozřejmě spotřebitelů, ale i těch skupin, které každopádně v některém okamžiku vstoupí do toho procesu. Pokud chceme abychom rychle realizovali infrastruktury, to je klíčové, tak je třeba maximálně zapojit dotčené subjekty co nejdříve v tom procesu, aby ten proces byl eh, transparentní, aby to bylo sociálně akceptovatelné také. A potom se to také týká metodiky, eh, nákladů a výnosů. Víme, že naopak v této analýze nákladu a výnosu je třeba zohlednit dlouhodobá hlediska – Nemůžeme zároveň mít energetickou cestovní mapu až do roku 2050 a mít cíle do roku 2020 a do těchto analýz nákladů a výnosů nereflektovat tyto energetické cíle, které si Evropská unie stanovuje. A poslední bod. Samozřejmě nemůžeme dát do opozice ekologii a infrastrukturu, nemůžeme dát do opozice zapojení veřejnosti a efektivitu takže my jsme pro lepší propojení <clears throat> hodnocení dopadu na životní prostředí a konzultace s veřejností, abychom měli takový systematičtější přístup k tomu a všechny sítě do třech let, no to je podle nás kontraproduktivní. Je třeba jít na to rychle, ale pokud za tři roky to nepůjde, pokud to bude příliš rychle, no tak nemůžeme přece pro ty projekty přijít. Je třeba jim dát čas, který potřebují. Děkuji. Děkuji. Eh, eh, nyní má slovo eh, kolega Solsa Wagner. Děkuji, paní předsedkyně. Já jako ostatní kolegové, kteří do posud hovořili, také já chci poděkovat zpravodaji, kolegovi Antoniovi Correirovi, který udělal dobrou práci, pracuje efektivně a přitom respektuje i <clears throat> stínové zpravodaje. Možná budu opakovat eh, to, co jsme již slyšeli, ale <clears throat> ještě jednou bych chtěl zmínit určité body, které podle mě jsou významné na tomto nařízení. Za prvé, je nutné posílit eh, plánování na úrovni Evropské komise. To je zatím defekt. Máme zde takové vakuum při plánování energetické infrastruktury. A především tomu je třeba se vyhnout, vyhnout se tomu, abychom <clears throat> eh, se na to nedívali pouze eh, z pohledu národních států. Je třeba překonat tuto národní vizi. Je třeba, abychom, překroč, abychom překonali ty národní zájmy abychom měli evropský charakter plánování. A proto budeme vždy pro posílení evropských institucí v tomto případě a to především posílit v tomto Evropskou komisi. V souvislosti s těmi regionálními skupinami. Zde je <clears throat> jeden bod, který je třeba si osvětlit a zatím nebyl osvětlen. V zásadě jsou to pravidla pro fungování těchto regionálních skupin a především metoda nebo systém eh, přijímání dohod v rámci skupin. <clears throat> to je podle mě důležité pro výběr projektu a myslím si, že zatím eh, jsme to nerozpracovali. A za čtvrté eh, je třeba zdůraznit, že ty infrastruktury, které nemají přeshraniční, nemají přeshraniční charakter, ale které jsou nezbytné pro rozvoj evropské sítě a které budou významně přispívat k integraci energetického trhu, tak ty bychom neměli diskriminovat při výběru e, projektů evropského zájmu. Tyto projekty evropského zájmu nejsou pouze přeshraničními projekty, ne je třeba, abychom nezapomněli na to, že jsou zde nepřezahraniční národní projekty, které mohou být evropsky významné. Za páté, chci zdůraznit eh, to, že je třeba zavést určitý soulad mezi politikami energetické struktury, infrastruktury s ostatními politikami eh, evropských institucí. institucí. Zde musím navázat na předřečníky. Já si myslím, že tyto tato kritéria toho souladu, koherentnosti jsou nezbytné, protože musí to být souladu s politikou klimatu, s politikou energetiky, dopravy, průmyslovou politikou, eh, ekologickou ži- pro- politikou, tedy životní prostředí. To je zásadní, pokud chceme mít globální vizi a pokud chceme postupovat globálně a společně mm, eh, prosazovat evropské Eh, zájmy. Dále je třeba připomenout opět, že nejlepší infrastruktura je ta, která je potřebná. <clears throat> A tudíž je třeba zdůrazňovat energetickou účinnost také v tomto. Dále, v souvislosti s, mm, mm, s těmi povolovacími postupy. Zde <clears throat> si myslím, že je třeba snížit ty tři roky na dva, aspoň se o to pokusit a také třeba zdůraznit to, že je nutné zapojit občany. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. Nyní má slovo kolega Georg. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci začít tím, co říkali ostatní kolegové. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji za velmi vyváženou zprávu Návrh komise už tak jako tak byl vyvážený, zpravodaj to ještě vylepšil. Mám tři připomínky k obsahu. Za prvé, Myslím si, že prvním krokem je, že bychom měli lépe využít už stávající infrastrukturu. A až následně poté bychom měli hovořit o nové infrastruktuře. Myslím si, že máme hodně práce ještě v oblasti provádění stávající legislativy. Takže lépe využít stávající infrastruktury spíše než uh, hned uh, za vydání velkých finančních prostředků vytvářet novou. Když hovoříme o investicích do nové infrastruktury, zamysleme se, zamysleme se vždy nad tím, jak infrastrukturu stávající používáme, především v době krize. Za další, podporuji komisi a zpravodaje v tom, že kritéria pro hodnocení a, a analýza nákladové efektivity musí probíhat. Musíme mít jasnou strukturu standardních kritérií a na tom základě podporovat pouze ty nejdůležitější projekty, které mají dostat prioritu. A za třetí, a tady možná trochu obšírněji, Vím, že toto je velmi složitá oblast eh, a že je potřeba proto se věnovat podrobnostem. Vidím stejné problematické body jako eh, předchozí kolegové, desetiletý plán a eh, ty regionální skupiny. Myslím si, že původní text komise si trochu protiřečil, protože bod nebyl úplně v pořádku. Komise říká, že regionální skupiny předkládají investiční návrhy, které podle nich se zasluhují podporu z evropských prostředků. A tyto projekty následně mají být eh, zahrnuty do plánu rozvoje sítě, který je desetiletý, ale když se podíváte do přílohy 3, tak tam máte napsán přesný opak. Říká se tam, že Jako prioritní mohou být považovány pouze investice, které už byly zapracovány do toho desetiletého plánu. Bylo by tedy dobré, kdyby komise vyjasnila, proč si tento text takto protiřečí. Pozněvací návrhy nám pomohou tento rozpor vyřešit, ale přesto ne zatím dokonale. První, tedy původní verze, je podle mne ta nejlepší. Regionální skupiny by měly mít právo předložit tyto návrhy ale otázka je, kdo potom vyhodnotí hospodárnost. Ten první přístup je správný. Pokud bychom měli věřit příloze 3, tak by to znamenalo, že se můžeme soustředit pouze na projekty, které byly zahrnuty do desetiletého plánu. Balíček pro infrastrukturu by to tím oslabilo a regionální iniciativy by přišly o část své váhy. Takže je potřeba, aby komise se zpravodajem toto vyřešili. Grazie, madame Van Brent. Děkuji, paní Van Brent. Dank u, voorzitter. Ehm, ik wil mij graag aansluiten bij de felicitaties aan de rapport. Děkuji. Chci se připojit k těm, kteří děkovali a blahopřáli A Možná bych a, mohla přidat pár věcí k tomu, co říkali stínoví zpravodajové. Mám pocit, že se jedná o velmi důležitý pokus strukturovaně přistupovat k energetické politice v EU. Na samý začátek chci říct si něco velmi důležitého. Vlády samozřejmě sehrávají důležitou roli v oblasti energetické politiky evropské vlády. Některé, někteří to chtějí nechávat pouze na trh. Jednotný trh určitě situaci zásadně zlepší, především co se týče cen pro spotřebitele, ale pak, když tyto máme zaručit, tak budeme potřebovat nějakou regulaci. Pan Žadu už o tom hovořil. My jsme se stanovili dlouhodobé cíle, víme, kam směřujeme do roku 2050. Neznamená to, že chceme být energeticky zcela nezávislí, ale do značné míry se chceme spoléhat na trvale udržitelné zdroje. Proto je ale potřeba obnovit naší, obnovit naší síť elektrickou. Hodně lobbystů nedávno hovořilo o plynové soustavě. Nemám nic proti ní, ale zároveň si myslím, že je nezbytné, aby došlo k aktualizaci a vylepšení naší elektrické sítě tak, aby byla schopná pojímat eh, energii vyrobenou těmito obnovitelnými zdroji. Řada těchto projektů je prezentována tak, jakože jsou velmi dlouhodobé. Hovoří se o horizontu roku 2013 až 2050, ale podívejme se na to, jaké projekty je potřeba podporovat z evropských prostředků, ale nezapomínejme přitom na tom, na to, že eh, tyto budoucí projekty by měly vycházet do značné míry z místní úrovně. je Totež platí pro místní elektrické sítě, které by mě, soustavy, které by měly být schopny přijímat energii z obnovitelných zdrojů. Ale ještě jednou, mám pocit, že zpravodaj odvedl velmi dobrý kus práce, takže mu děkuji. Děkuji paní Del Castillo, děkuji paní předsedkyně. Já Eh, hovořím jako poslední, ale také jako předřečníci chci poděkovat zpravodaji, protože předložil návrh, který je velice vyvážený a který <clears throat> skutečně je velice profesionální. A dovolte v zásadě zmínit tři aspekty, které je třeba ve stručné době zmínit zde. Za prvé chci poděkovat zpravodaji za ty pozměňovací návrhy v eh, odstavci 9, eh, jako je návrh 62, eh, odstavec 13.2 a potom 63, také k článku 30, druhý odstavec. Já si myslím, že Eh, ta myšlenka mít systém benchmarkingu pro ty investiční náklady, eh, tedy to jsou náklady na ty přezranční aktivity samozřejmě, to je důležité pro to mm, přezranční propojení, to je velice zajímavé, protože rozdíly eh, často mm, přes v těch, mezi těmi dvěmi zeměmi jsou obrovské třeba. A to často vede k takovému potom kolapsu, kdy selhají ty možnosti eh, rozvíjet eh, tyto, tato propojení. Proto je třeba mít určité referenční hodnoty, pokud jde o náklady na investice, které jsou nezbytné pro eh, tyto projekty. A podle mě to je nadmíru zajímavé a to by mohlo vyřešit řadu problémů. Za druhé, definice regionálních skupin. To je velice komplikované zde mít vyváženou stoprocentní definici o složení regionálních skupin, ale je důležité, aby ty regionální skupiny, ty země, mm, kterých se to týká, aby měli možnost, eh, aby ty projekty do kterých jsou zapojeny, tak aby je mohli řádně projednat. Já myslím, že je třeba tam zavést ale větší rovnováhu. Takový příklad. Například e, severojižní koridor. Tedy mám na mysli elektrické sítě. Zde můžeme mít dva podkoridory. Jeden e, od jihu do středu a druhý nebo jeden Southwest a druhý Central West. A nejenom Northwest, protože to je velice široký pojem. Je třeba to prostudovat a určitě to uděláme přes pozměňovací návrhy. A potom smart grids, ty chytré sítě. Je třeba, abychom měli tedy sítě, které budou efektivní a zde jsme měli v ruce zprávu komise k tomuto je třeba ale tady ještě to posílit nějak. Třeba jaká kritéria použijeme pro financování těchto chytrých sítí? Je třeba, abychom měli asi nějaké na to nařízení, které by specificky řešilo chytré sítě, protože jinak asi by nám z toho vypadly tyto projekty eh, těch chytrých sítí a vnitřního trhu. Děkuji, paní Hall. Thank you. I too would like to... Děkuji mnohokrát. I já chci velmi poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Děkuji zejména za pozměňovací návrh 1. Je naprosto zásadní, abychom pamatovali na důležitost energetické účinnosti, podíváme-li se na infrastrukturu. Komise má dojem, že Dosáhneme-li 20% zlepšení v energetické účinnosti do roku 2020, bude to znamenat uspoření 6 miliard euro každoročně, což jsou peníze tedy, které nebudeme muset utrácet za generování a distribuci elektrického proudu. Je tedy důležité investovat do infrastruktury, ale je také zásadní, abychom do ní neinvestovali víc, než je nutné. Proto vítám, že pan zpravodaj zmiňuje hned v prvním pozměňovacím návrhu energetickou účinnost. Pokud jde o vyváženost investic mezi elektřinu, plyn a jiné zdroje, zde je důležité, myslím, myslet strategicky. Do budoucna bude snižování eh, generování uhlíku znamenat že budeme více závislí na strojích, jako jsou tepelná čerpadla a tak dále. A tím pádem bych ráda, aby obecně bylo více peněz přiděleno sféře elektrického proudu. Na druhou stranu nemám nic proti úložištím uhlíku, to myslím má velký potenciál, zejména v průmyslu, ale nemyslím si, že zrovna v tomto návrhu to relevantní je, protože toto jsou věci, které máme stihnout do roku 2020. Realita je, že jsme stále v fázi projektové, pokud jde o úložiště uhlíku a CCS na komerční škále nebudeme mít do roku 2020, proto si nemyslím, že to bude hrát v tomto návrhu tak zásadní roli. Dál. Pokud jde o proces konzultací, Myslím, že je velice důležité, aby tento proces byl technologicky neutrální. Jeden z důvodů, proč dochází k velkým prodlevám v infrastrukturních projektech a jejich schvalování, je to, že se často protestuje proti jednomu konkrétnímu aspektu, například vzduchem vedené dráty. A pokud na začátku návrhu se podíváme na všechny technologické aspekty, tak eh, ten projekt může získat celkový souhlas. A to samé platí pro analýzu eh, efektivnosti využívání nákladů. Umožní nám to zkrátka širší a obecnější přístup. Například částečné, na, částečné zakopání na, vysokonapěťových kabelů může znamenat lepší akceptanci z hlediska místního obyvatelstva, eh, tak to může být na začátku dražší, ovšem úspory pak zde jsou v tom, že ta akceptance je vyšší, environmentální výhody jsou větší, a e, obecně je ten projekt přijatelnější. A znamená pak také e, ve finále rychlejší přístup k energetickým sítím. Proto je potřeba nahlížet na tuto analýzu nákladu a prospěchu obecněji a proto je potřeba ten technologicky neutrální přístup. Hovoříme-li o konzultacích u projektů a u analýz nákladů a jejich efektivního využívání. Děkuji. Grazie, kolega Vidal Quadras. Děkuji, kolega Vidal Quadras. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva, kterou předkládá kolega Correira de Campos, reflektuje takovou koncepci, se kterou musíme všichni souhlasit. A to je myšlenka, ústřední myšlenka, že trh integrovaný evropský energetický trh je nemožný bez fyzické infrastruktury, přes kterou se bude realizovat. A to je eh, neodiskutovatelná pravda. A to je tedy eh, v tomto směru kolega se ubírá čistě evropskou cestou, což podporuji. My jsme v posledních letech hodně diskutovali o tom, aby tento trh integrovaný trh existoval, ale bohužel jsou zde určité sektory či vlády, které to protahovaly. A toto nařízení může být novým krokem vpřed směrem, mm, který má většinovou podporu výboru. Spravodaj řešil určité zásadní aspekty, jako jaké by jaké by měly být postupy v případě, že nějaký členský stát bude proti takovému eh, projektu společného zájmu na svém území, tak aby nemohl to nějak blokovat, takový projekt. Také chci zmínit eh, ten soubor ukazatelů, abychom mohli porovnávat eh, ty jednotkové náklady mezi těmi developery různých projektů v členských státech. A to v zájmu efektivity výběru eh, projektu a eh, zájmu transparentnosti. To je zajímavé. Dále <clears throat> i eh, tedy podpora těch regionálních skupin, jejich rozšíření a je třeba abychom i realizovali ty již známé projekty, jako transevropské sítě, energetický program rekuperace tedy aby nevypadly ani ty již prodebatované projekty. Dále i <clears throat> vidím příznivě to, že zpravodaj zdůrazňuje nutnost těch dvousměrných toků a potom eh, to skladování skapalněného plynu také i musí být součástí naší infrastruktury na integrované vnitřním trhu a eh, i zdůrazňuje, že je třeba skoncovat s těmi energetickými ostrovy. A závěrem, to ještě bychom možná mohli vylepšit, eh, že tedy tam tedy eh, eh, zařízení pro skladování energií tedy těžko um, může být tedy řízeno pouze těmi operátory, protože to má větší přesah. A já bych chtěl poděkovat zpravodaji. Já doufám, že mm, díky němu se nám podařil další velký krok směrem k cílům, se kterými všichni souhlasí. Děkuji a nyní má slovo eh, kolega Perses Ramon. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde chci omluvit kolegyni Teresu Rieru a nahradit ji. A podpořit zprávu ponente Antonio Cor- navrhovatele zpravodaje Correiri de Campos. Vynikající zpráva, vynikající práce. To musíme zúraznit. Tato zpráva velice dobře reflektuje problematiku absence nebo nedostačující infrastruktury mezi zeměmi. To je fakt, který je vlastně překážkou, bariérou nejenom pro e, dodávky, ale vůbec i pro vytvoření evropského energetického společného trhu. Tato situace teď ve stávajícím kontextu krize e, ještě i zhoršuje naše investiční rozhodování jsme nuceni zajistit efektivní náklady, efektivitu nákladů na infrastrukturu, protože to eh, ve finále platí spotřebitelé v celé EU. V tomto smyslu chci zdůraznit, že porovnávání nákladů to je užitečné, užitečné a nezbytné pro eh, to, abychom eh, postupovali co nejlépe, což určitě přispěje větší transparentnosti a k ochraně zájmu průmyslu a spotřebitelů, což jsou velice významné cíle a relevantní pro náš výbor. Další téma, a tím končím, je, <clears throat> že je třeba rozdělit na podskupiny ty elektrické koridory, protože návrh komise by asi byl těžko e, eh, zvadatelný z pohledu řízení. Je třeba lépe to podrozdělit a je třeba eh, postupovat přes ty regionální iniciativy v oblasti energetiky elektřiny. Děkuji. Grazie, ultimo intervento, kolega Turmes. Děkuji, kolega Turmes. Poslední. Merci beaucoup. Euh, Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji. Já nyní pracuji na Connecting Europe Facility. A první věc, kterou zmínili někteří tady, je, že především prioritní jsou ty elektrické sítě u plynu. Tam už jsme udělali hodně věcí, myslím. A asi tam bude potřeba méně investovat eh, a třeba je se zaměřit na elektřinu. Tam je největší problém. Druhá věc, další aspekt, na který jsem přišel před dvěmi, třemi lety. Jak postupovat s infrastrukturními projekty, které eh, znamenají eh, výrobu elektřiny z uhlí a mm, kde potom dochází k reimportu. Třeba Ukrajina, Rusko, Srbsko a potom další projekty, třeba Tunisko, Itálie, třeba měli také projekt mezi sebou o <clears throat> výrobě elektřiny z uhlí, kde se chtělo, aby tedy to propojení, kabelové propojení bylo financováno z Evropy a vlastně by se dovážela elektřina, která ale nebude podlehat obchodování ETS. A takže to naruší podmínky pro evropské výrobce elektřiny. <clears throat> takže na to pozor. To by mohlo, jak bych řekl, třeba o 10 tisíc MW plus. Navíc by to mohlo znamenat na evropském trhu eh, z tohoto zdroje. Takže bychom měli společně nalézt řešení této elektřiny. A poslední bod. Otázka na komisi. Pokud chceme podporovat eh, propojenou Evropu, můžeme tedy pořád mít eh, eh, ten systém kompenzace mezi provozovateli sítí v takové malé míře, jako to máme teď, já myslím, že tady je velký nesoulad, protože drasticky jsme snížili rozpočet, kdežto chceme, aby provozovatelé elektrických sítí eh, více a více spolupracovali, takže tady asi to je třeba tam také nějak propracovat a určitě tato zpráva je dobrou příležitostí pro to. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. A teď dám slovo komisi. Prosím. Um, Děkuji mnohokrát. Přeji všem hezké odpoledne. Já se chci připojit k těm, kteří blahopřejí panu zpravodaji k dobře odvedené práci a k dobře připravené zprávě. Jsem rád, že jsem si mohl vyslechnout všechny pozice a stanoviska jednotlivých členů tohoto výboru. Ukazuje nám to, že tento návrh má velkou podporu a že účel tohoto návrhu je pochopen. Pravdou je, že se jedná o revoluční návrh v tom smyslu, že je to poprvé, kdy máme skutečně evropskou perspektivu, která pohlíží na elektrickou a plynovou infrastrukturu, kterou máme. Velice rád to vidím. Pokud jde o působnost, tak e, samozřejmě díváme se na několik různých infrastruktur, přenosové sítě, plynovody, úložiště kapalného, skapalněného zemního plynu a jiné ukládání, eh, které je zmiňováno například v pozměňovacím návrhu 74. Eh, je otázka, zda v tomto budeme pokračovat. Je to velice konkurenční trh a mohlo by dojít k jeho distorci, což eh, bylo mimo jiné zmíněno jako jeden z limitů, který máme zohledit při diskusi. O CCS jsem slyšel, ale pokud, myslím si, CCS má mít šanci, je nutné zohlednit, že pakliže jednoho dne bude potřeba přepravovat CO2, je nutné i v této věci začít mít evropskou perspektivu. To si myslím, že je to, co tento návrh zamýšlí. Chápeme samozřejmě, že do roku 2020 tato technologie příliš rozšířená nebude. Pokud jde o regionální skupiny, zde je důležité abychom dosáhli správné rovnováhy mezi těmi, kteří budou participovat na těchto regionálních skupinách a zde vnímáme velmi důležitou roli eh, promotérů projektu, to znamená prosazovatelů projektu, regulátory a členskými státy. Chci upozornit, že ve smlouvě se říká, že členské státy mají právo veta, pokud jde o jakoukoliv infrastrukturu na jejich území. To znamená, že ve finále členské státy budou muset všechno schválit. My jsme viděli váš pozměňovací návrh 63, který jistě bude znamenat velmi zajímavou rozpravu s členskými státy, protože pokud členský stát nepřijme nějakou infrastrukturu a neumožní eh, a eh, vypsání veřejné zakázky ze strany komise proto bude velice ožehavá věc. Ale toto je přesně to místo, kde musíme nalézt správnou rovnováhu při identifikaci těchto projektů, takzvaných projektů ve společném zájmu a projektů v zájmu evropském. Souhlasíme s potřebou po transparentnosti, souhlasíme s tím, že ten rozhodovací proces musí být jasný. Role agentury ACER je jednoznačně podstatná, ale možná bychom od této agentury neměli čekat příliš i ve světle toho, co říkám o roli členských států. Agentura ACER nám nicméně může hodně pomoci. V tom návrhu vidíme hodně, na, hodně zmínek agentury ACER, například při identifikaci projektů ve společném zájmu, ale možná bychom na to měli trošku dávat pozor a neměli bychom na ACER moc spoléhat, protože to pro tuto agenturu bude znamenat problémy a bude to znamenat problémy s akceptabilitou ze strany členských států. Analýza CBA, analýza efektivnosti nákladů, ta bude jistě velice důležitá. Jakýkoliv dobrý návrh který toto podpoří, je vítán. Je to jednoznačně klíč k tomu, aby tento proces byl založen na rozumné analýze, což umožní regionálním skupinám pracovat efektivně. Máme zde několik otázek pro například udělování povolení kompetentním úřadům, to je pozměňovací návrh 56. Já si myslím, že tady je nutné skutečně zhodnotit, jestli to stojí za tu práci, kterou to komisi bude stát. Komise o tom není zcela přesvědčena. Rovněž je zde velice zajímavý nápad podpořit eh, programy koordinace provozu, to jsou pozměňovací návrhy 2 a 72. A opět i zde jsme na cestě k dosažení daleko lepší harmonizace systémů, ale je nutné netlačit na hráče, kteří se angažují v tomto systému, který momentálně vzniká na eh, základě například toho výpadku plynu v prvních dvou týdnech února. Eh, on se ten trh musí zkrátka sám od sebe vyvinout a eh, nesmíme to nějak uspěchat. Celkově vzato jsme velice spokojeni s pozměňovacími návrhy, které byly panem zpravodajem předloženy. Já jsem si jist, že i ostatní e, budou předkládat své pozměňovací návrhy v dohledné době a tyto pak půjdou stejným směrem jak, jakými zamýšlíme, to znamená směrem vytvoření jednotného evropského trhu, kde veškerá propojení slouží všem účelům, to znamená konkurenceschopnosti, udržitelnosti a zajištění dodávek, což jsou tři cíle, kterých musíme pomocí infrastruktury dosáhnout. Jsou to cíle, které jsou plně v souladu s třetím balíčkem o vnitřním trhu. Děkuji za slovo. Grazie. La parola al relatore. Děkuji. A teď zpravodaj Koreda de Campos eh, diskuzi uzavře. Madam Chairman, thank you. Can I have one information? Děkuji mnohokrát. Kolik času mám? Five minutes. Pět minut. Dobrá, to bude stačit. Dobrý Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Chci srdečně poděkovat zpravodajům, kolegům, stínovým zpravodajům a komisi za jejich doporučení a poznámky. Děkuji za milá slova k naší práci na této zprávě. Musíme také, chci také poděkovat za předané návrhy. Já je projdu podle toho, jak zazněly pan eh, Saudogas za EPP. Hovořil o klastrech eh, při výběrových kritériích. Eh, tyto klastry se tematicky neliší. Jedná se pouze o součást toho seznamu vertikálních kritérií. Takže toto by možná bylo vhodné ještě vyjasnit. Teď ty regionální skupiny. Zaznělo, že je potřeba ještě kontaktovat komisi v této věci. Ovšem, je zde ještě jeden problém, pokud jde o účast v těchto skupinách a efektivnost jejich rozhodování. My jsme dostali mnoho prozeb, mnoho výzev, jednotlivých zangažovaných skupin, aby tyto pracovní skupiny byly rozšířeny. Nicméně, čím větší skupina je, tím těžší je dosáhnout rozhodnutí, že ano? v rámci diskusí a pozměňovacích návrhů se snažíme dosáhnout nějaké rozumné rovnováhy. K dalšímu kolegovi. musíme být trošku opatrní, abychom se vyhnuli protlačování nebo řekněme pře- přehnanému upřednostňování určitých zangažovaných skupin. Ale nesmím zapomínat na jednu věc. Provozovatel sítě je hlavní strana, která je činná v tomto procesu. A je to tady právě ten takzvaný TSO, to znamená provozovatel přenosové sítě. Komise se chová tak, jako by ta dohoda, ten návrh už byl vlastně odsouhlasen. Já myslím, že ze strany komise je to eh, poněkud uspěchaný proces. My chceme tříletou lhůtu, eh, to znamená pohyblivou lhůtu a eh, nechceme žádné pevné datum, což myslím, že je legitimní požadavek. Kolega Jean hovořil o eh, elektrické infrastruktuře a jejich kapacitách. Ano, ta poznámka se týká vlastně mnohého jiného. Ehm, ehm, infrastruktury pro elektrickou energii jsou konec konců nejčastěji budované, nejčastěji rozšiřované. A až do roku 2030 vzhledem k plánu infrastruktury budou tyto sítě rozpracovávány ještě dále. Nezapomínejme na jednu další věc. Zemní plyn vždy bude důležitá složka v tomto projektu. To říkají experti, komise i jiní experti. E, společně s elektřinou zemní plyn bude nejdůležitější Eh, zdrojem energie. Je to nejflexibilnější zdroj energie, je to nejsnáze dostupný zdroj energie a je nákladově velice efektivní. Samozřejmě máme zde nějaké problémy s kysličníkem uhličitým, který při jeho spalování vzniká. Momentálně je technologie CSS v počátečním stádiu. Ovšem komise Eh, upozornila na to, že je to technologie s velkým potenciálem. Eh, konec konců CO2 vzniká i při spalování uhlí. Uhlí spalujeme a s těmito problémy eh, jako CO2 a jiné se příliš nezabýváme, že ano. Suza Wagner. Potřebujeme konsenzus. Ano, to máte pravdu. To si my myslíme také. Konsexu, konsenzus je alfou omegou našeho jednání. Právě proto jsme do těchto jednání zahrnuli komisi a členské státy hned od počátku. Paní předsedající, ještě zde eh, bylo eh, zmíněno to ukládání vody. Eh, zde máme předložen eh, pozměňovací návrh. My si myslíme, že tato, tato úložiště by neměla být součástí toho seznamu projektů ve společném zájmu. Protože to je eh, účelné pouze pro provozovatele infrastruktur. Nicméně je možné tyto instalace od sítě odpojit. Na závěr mi dovolte říci, že skutečně děkuji všem srdečně za všechny příspěvky. Jsme velice rádi, že komise hodnotí tuto naši iniciativu pozitivně, to je alespoň konsenzus a těšíme se na kladný výsledek celého tohoto jednání. Děkuji. Bíny. Allora... Dobře. Návrhy je třeba předložit do 26. Eh, dubna do 18 hodin, tedy do čtvrtka. A ve výboru budeme eh, diskutovat 31. Eh, 30. května. A nyní budeme hlasovat. Víte, že máme sklus a <clears throat> proto doufám, že všichni jsou připraveni, mají připravené i kartičky. Ah, allora un test per vedere se... Otestujeme si to bychom viděli, zdali jste připraveni, takže prosím, budeme teď hlasovat. Rubik? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl jenom dodat, že hlasování obvykle probíhají eh, v druhý den našich jednání ve výboru ITRE v 10 hodin do, dopoledne. Já se chci zeptat, jestli ta tradice bude zachována nebo ne. Děkuji. Questa è la consuetudine. Ano, to je zvyk, ve kterém budeme pokračovat, ale dnes dopoledne se nám to nepodařilo kvůli tomu společnému slyšení s výborem pro dopravu. Takže my jsme chtěli být vstříc výboru pro dopravu a proto jsme eh, to museli udělat takto, i když pravidlo, jak říkáte. Takže jsme připraveni, můžeme to prověřit. Perfektně, výborně. Začneme. První je návrh kolegyně Niebler o roamingu. Kompromisní text, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno jednomyslně. Závěrečné hlasování, kde pro? proti, zdržel se odsouhlaseno jednomyslně. <clears throat> Legislativní usnesení elektronicky. Hlasujte, prosím. PP di troppo. Dva za EPP navíc, takže já stáhnu svůj hlas. Dobře, abychom to vyřešili. Bene, allora... Dobře, takže odsouhlaseno 54 hlasů pro, jeden se zdržel. Blahopřejeme kolegyně Nibler k vynikajícímu výsledku. Teď přejdeme k hlasování o zprávě kolegy Gjurka. Návrh jedná pro proti, zdržel se odsouhlasen návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnout návrh 3 pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 4 pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 5 pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 6 pro, proti, <clears throat> zdržel se odsouhlasen návrh 7 pro, proti, zdržel se. A omlouvám se, návrh sedm ještě jednou. Pro, Sedm. proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 8, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 9, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 14 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, návrh 15 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 16 ve dvou částech, první část, kdo je pro? A máme zde, omlouvám se, máme jeden ústní návrh v dvou částech. Budeme hlasovat včetně toho ústního návrhu. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Návrh 17. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 8, 19 pro, proti zdržel se, odsouhlasen 20 pro, proti zdržel se, odsouhlasen 21 pro, <clears throat> proti zdržel se, odsouhlasen 22 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 23 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 24 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 25 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 26 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 27 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 28 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, <clears throat> pod odstavec 3 s ústním návrhem pro, proti zdržel se odsouhlasen, návrh 29 pro, proti zdržel se odsouhlasen, návrh 30 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 31 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 32 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 33 pro, proti zdržel se odsouhlasen, kompromis 2 <clears throat> pro, proti zdržel se odsouhlasen, 39 <clears throat> pro, proti zdržel se odsouhlasen, 40 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 41 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 42 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 43 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 44 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 45 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 46 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 47 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 48 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 49 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 50 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 51 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 52 pro, proti zdržel se odsouhlasen, 53 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 54 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A závěrečné hlasování jmenovitě, hlasujte elektronicky. Poteva One, two, three. Un pepe di troppo ancora. Ah, jeden navíc. Uno. Yeah. Okay. Okay. Bene. Výborně, konec. 54 pro, dva se zdrželi, blahopřeji zpravodaji. Přejdeme nyní ke zprávě kolegyně Maria Badia Kučet, což zde máme takovou žádost, žádost, abychom usadili hlasování, takže E, stínový zpravodajové a zpravodajka chtějí, abychom hlasovali nejprve o těch čtyřech kompromisech. To je taková inovace. Takže to byla že jejich žádost. Pokud souhlasíte, budeme hlasovat o kompromisu 1. Pro, proti, zdržel se. Odsouhlaseno kompromis 2. Pro, proti, zdržel se. Odsouhlasen. Pro, proti, zdržel se. Odsouhlasen. Kompromis 4. Pro, proti, zdržel se. Odsouhlaseno. Takže teď můžeme přejít k návrhu 3, druhá část návrhu 3. S ústním pozměňovacím návrhem, jde pro? Proti. <clears throat> Zdržel se odsouhlaseno. Ček, prego. Votazione aperta. Věříme, prosím, hlasujte, hlasujte elektronicky. 32 pro, 23 proti, odsouhlaseno. Návrh 5, kdo je pro? Proti, zdržel jsem. Proti. A tak prověříme návrh 5, hlasujte prosím. Konec hlasování. Všichni jsou pro. Aha, takže to jste nějak špatně zvedli ruce. A návrh 12, kdo je pro? Návrh 8, první část. 8, první část pro? Proti, zdržel se. Přijata. Návrh 12 pro? proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 13 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 15 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 16 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 17 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 28. Prověříme, prověříme, dobře, který? 17. Prověřím elektronicky. Hlasujte. 17. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 28 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 29, kde pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 31 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 32 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 33 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Konečné hlasování jmenovitě. Hlasujte, prosím. Votazione chiuse. Konec hlasování. 47 pro, 5 proti, 2 se zdrželi, odsouhlaseno. A nyní přejdeme eh, ke stanovisku kolegyně Maria Badia Kučet. Návrh 14 pro, proti, zdržel se o zamítnut. Návrh 15. Já e, si myslím, že zamítnut, ale prověříme, prosím. Hlasujeme o návrhu 14 elektronicky. Konec hlasování. 30 pro, 25 proti, ano. Měli jste pravdu. Zmílili jsme se tady. Návrh 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen návrh 16 pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen návrh 17 pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen návrh 18 pro. Proti proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 21 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, jak se zdá. Chcete, prověříme, dobře, prověříme. Návrh 21, hlasujte. Konec hlasování. Ano, 37 pro, 16 proti, odsouhlaseno. Návrh 22. Kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlasen. 23 pro, proti, zdržel se. Ček. Ček. Věříme. Zkontrolujeme. 23. Votazione chiusa. Konec. Návrh přijat. Návrh 24 po dvou částech. První část prvo, pro, proti zdržel se odsouhlasena. Druhá část pro, proti zdržel se zamítnuta. Návrh 25 pro, proti zdržel se odsouhlasen. Návrh 26 pro, proti zdržel se odsouhlasen. 27 pro, proti zdržel se, zamítnut. Prověříme 27, dobře, prosím, elektronicky. Konec hlasování. 30 pro 26 proti. Návrh odsouhlasen. <clears throat> Dvacet osm pro, proti zdržel se odsouhlasen. 29 pro, proti zdržel se zamítnout. 30 pro, proti zdržel se odsouhlasen. 31 pro, proti zdržel se odsouhlasen. Návrh 4. Kde pro? <clears throat> Proti zdržel se odsouhlasen. Návrh 32. Pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 5. Pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 33. Pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. 34. Pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. 35. Pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen návrh 8 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 9 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 10 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se odsouhlasena, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. <clears throat> Prověříme druhou část. <clears throat> Konec hlasování. 32 pro, 23 proti, odsouhlasena. Návrh 1 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 11 11 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 12, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 13, pro, proti, <clears throat> zdržel se. Podle mě odsouhlasen. A konečné závěrečné hlasování. Hlasujte elektronicky. <clears throat> Bene, votazione chiusa. Konec hlasování, 54 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme zpravodajce. All'ultimo voto sul... Poslední hlasování, zpráva Kováč, budeme hlasovat najednou hned elektronicky. Jediné hlasování, konec hlasování. 53 pro, jeden se zdržel odsouhlaseno, blahopřejeme. Bene. Nyní přejdeme. Já se omlouvám. Ale... Nyní přejdeme k bodu 20. Musíme chvilku počkat. Dvě minuty per... Dvě minutky na to. Yeah, they er are. They are four or five. What's the next item? Next item uh, to talk about Nairobi, the conclusion of, and then uh, we, no, no, tagliato, beata pagina. Va bene, va bene. Bene, mi sembra che sia tornato... Zdá se, že už zase máme ticho, takže můžeme pokračovat. A jsme nyní u bodu číslo 20 programu. A to jsou malé střední podniky a slovo k tomu dostane kolega Rubik. Ja, recht herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já si myslím, že s tou předloženou zprávou už jsme se dostali o pořádný kus dál. Ehm, vzhledem k krizi je otázka, jak můžeme peníze, které nám chybí, zase vydělat. A musíme se tím pádem podívat na to, jak můžeme vytvářet nová dobře pracená, pra, placená pracovní místa. Proto potřebujeme šikovné a dobře vzdělané podnikatele a podnikatelky zejména, my jsme stanovili, že zejména mladé podniky eh, vytvářejí nejrychleji pracovní místa a eh, tím pádem je třeba zohlednit jejich šance do budoucna. My jsme před několika dny byli v Brazílii s výborem ITRE. Já jsem tam eh, navštívil celou řadu zástupců společnosti a ptal jsem se jich, co budete dělat, abyste podporovali malé a střední podniky v exportu, v průmyslu a v konkurenceschopnosti a, a abyste jim ulehčili administrativní zátěž? Respektive to se mě ptali oni a řekli, že nejdůležitější je poskytovat dost informací o veřejných zakázkách, o poptávkách, je potřeba, abychom jim dávali k dispozici sdělení o možnostech vybudování nové infrastruktury, a abychom eh, tyto informace podávali těm angažovaným klastrům společností, kde je potenciál pro nabídku služeb, které poptáváme. To druhé, co chtěli, byly výměné programy. Eh, bylo řečeno, že výbor ITRE inicioval eh, program Erasmus for Young Entrepreneurs, Erasmus pro mladé podnikatele, Eh, že podporujeme tady výměnu studentů, stu, studentské výměné programy. Oni nám řekli, že bychom se měli za, zaangažovat ještě intenzivněji v tom, abychom mladé lidi z Evropy dostali do těchto zemí, jako je například Brazílie, aby si ti to mohli vytvořit příslušné sítě a aby znalosti získané zde mohli přinášet domů. A na druhou stranu, abychom z těchto vznikajících ekonomik získávali mladé lidi, podnikatele a studenty, k nám do Evropy, abychom jim mohli ukázat, jaké možnosti jsou u nás. Proto potřebujeme uznávání eh, vysokoškolských diplomů, potřebujeme mezinárodní systém uznávání vůbec vzdělávání, což hraje velice důležitou roli například ty takzvané modré karty, zejména v této oblasti u té bilaterální dohody musíme dbát na to, abychom, eh, abychom to neopomíjeli. Další věc, kterou chtěli, byla technika užívaná v praktickém vzdělávání, to znamená v posilování priorit v tom smyslu, abychom měli systémy uznávání certifikátů v oblasti například učňovského vzdělávání, eh, které by nám pomohly, což by byly systémy, které by nám pomohly řešit administrativní potíže spojené s takovouto výměnou pracovníků. To je pro nás naprosto centrální výzva. Musíme vidět, jak mezinárodní společnosti například své dodavatele mohou zangažovat v práci v Evropě. A poslední bod byl pro naše eh, kolegy bylo to, že je potřeba zabývat se otázkou zdanění a zejména otázkou nevýhod v důsledku dvojího zdanění. To hraje velmi důležitou roli pro tyto lidi a oni se tím pádem zajímají o to, co Evropská unie eh, DG Tax a DG Trade podnikne. Je potřeba zkrátka mít eh, podmínky, které nebudou nikoho znevýhodňovat. Proto je potřeba zejména malým a středně velkým firmám poskytnout finanční podporu. Například pokud jde o různé systémy záruk a úvěry. Je nutné vnímat, že mnoho malých a středních podniků eh, nemá dostatek kapitálu, nemají dostatek rizikového kapitálu, to znamená, je nutné posílit jejich bonitu a je nutné jim umožnit, aby tyto byly činné eh, nejenom třeba v členských státech nebo mezi členskými státy, ale je eh, to nutné řešit i pro otázky přeshraniční z hlediska třetích států vůči Evropské unii. Je nutné, aby tyto podniky měly dostatečný finanční rámec, aby se s touto situací mohly vypořádat. To by pro nás měla být priorita číslo jedna. Jde také o to, jaké pákové efekty chceme, jakých pákových efektů chceme dosáhnout těmito nástroji. Proto si myslím, že je nutné vypracovat ještě několik nástrojů, protože pro tradiční banky nebude příliš e, zajímavé poskytovat zvýhodněné e, úvěry nebo garance pro tyto firmy, protože tyto firmy často e, respektive tyto, tyto banky chtějí prodávat své produkty v první řadě a teprve poté hledají nějakou možnost výhody pro ostatní. Já si myslím, že toto je dobrá doba, kdy se tímto zabývat. Konec konců hovoříme o finančním rámci do roku 2020 a e, priority pro výbor ITRE jsou takové, e, že e, musíme dbát na budoucnost Evropy a náležitě ji zohlednit ve svých návrzích. Děkuji. Děkuji kolegovi Rubikovi. Ko- kolegyně Johnson má slovo. Eh, first, eh, I... Děkuji. Nejprve chci poděkovat panu zpravodajovi za otevřený přístup. Proběhla výměna názorů mezi stínovými zpravodaji takže tato diskuse byla velmi plodná. Všichni souhlasíme, že malé a střední podniky jsou nezbytné pro naši ekonomiku. Musíme se ve stávající situaci snažit je podporovat více než v minulosti. Tato zpráva a nadcházející zpráva od pana Kreutzmana k tomu určitě přispěje k této diskusi. Vítám také formát, ve kterém a napsal tuto zprávu pan Rybik, a, ale máme pořád pár připomínek a pokusíme se doplnit hodnotnost této zprávy ještě pozněvacími návrhy za svou skupinu. Pár příkladů. Třeba co se týče podpory služeb, tak naše skupina se domnívá, že je potřeba, aby komise ještě před rokem před koncem roku 2012 spustila vícejazyčný portál, o kterém se hovoří ve sdělení. Co se týče vzdělávání, chceme zdůraznit program Erasmus pro mladé podnikatele a také Erasmus Mundus pro podnikatele, tak abychom podporovali talentované, schopné podnikatele. Přístup na trh. Potřebujeme více podporovat malé a střední podniky, tak aby tyto podniky se mohly dostat na trhy třetích zemí. A to především prostřednictvím sítě Enterprise Europe. EEN by měla být tou první sítí, na kterou se obratí, mal, obrátí malé a střední podniky. Financování to je velký problém pro malé a střední podniky. Banky nechtějí půjčovat, takže bychom měli vytvořit další modely. Strukturální fondy, zjednodušení různých modelů financování a napojení na Horizon 2020 a Kosme. Administrativní zátěž a malé střední podniky, to je potřeba snížit. Legislativa by měla pomoci malým a středním podnikům, především co se týče eh, směrnice o opožděních v platbách. Ta by měla být co nejdříve provedena. Je to tedy dobrý základ, ale předložíme určité pozměňovací návrhy a budeme se těšit na další spolupráci se zpravodajem a se stínovými zpravodaji. A doufám, že nakonec z toho vyplyne zpráva, na kterou všichni budeme pišní v tomto výboru. Děkuji. Kolega Bütikofer. Děkuji, kolega Bütikofer. Danke, Frau Vorsitz. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Jako předřečník já chci poděkovat panu Rubigovi za předložený dokument. Chci upozornit, že i my se budeme pokoušet něčím přispět, ale naše pozice jsou velmi shodné. Dovolte mi zdůraznit několik bodů. Enterprise Europe Network. se netýká pouze oblasti internacionalizace nad rámec hranice EU. Eh, zde je samozřejmě důležitá, ale tuto internacionalizaci budeme moci provádět úspěšně pouze tehdy, kdy síť EEN bude eh, mít silný základ uvnitř Evropské unie. V některých regionech, to je nutné říci, Enterprise Europe Network je velice dobře vybudovaná a je velmi lehko přístupná pro malé a středně velké podniky. V jiných regionech však Máme například jedno jediné kontaktní místo, místa, místo takže eh, pro ty podniky, které se chtějí internacionalizovat pomocí této sítě, je velmi složité získat do této sítě přístup. Tento aspekt je nutné řešit. Pane kolego Rubige, vy jste hovořil o racionálním využívání rozpočtu pro kosme Eh, dnes ráno jsme měli možnost o tom už trošku diskutovat. Já si myslím, že bychom se s tím eh, eh, rozpočtem určeným pro kosme neměli spokojit, měli bychom se snažit ho ještě navýšit. V bodě 14 dále upozorňujete na návrhy komise týkající se systému standardizace. Já jsem chtěl poznamenat, že zde bychom snad mohli použít i silnější výrazivo, zejména pokud jde o zastoupení zájmů malých a středních podniků v rámci systému standardizace. Souhlasím zcela, a to chci říci s tím zdůrazněním eh, definice malých a středních podniků, kterou, kterou zde zmiňujete, Samozřejmě ke zlepšení této definice nesmí dojít tím, že zavedeme novou kategorii tzv. midcaps. Souhlasím také s vaším jasným vyjádřením se k tomu, že všeobecné vyloučení mikropodniků z eh, regulačních rámců není smysluplný přístup. Já bych byl rád, kdybychom se eh, na tomto tématu mohli shodnout my všichni zde ve výboru. A dva poslední body, jednak odstavec 27 eh, konkurenceschopnost. Eh, z našeho pohledu je toto velmi dobré a bylo by dobré mít zde souvislost konkurenceschopnosti, inovace a udržitelnosti, aby to bylo ještě jasnější. A úplně poslední věc, mám trošku problém s vaším odstavcem 1.30. Já si vůbec nejsem jist, jestli bychom komisi měli vyzývat k tomu, aby vypracovávala cestovní mapu pro konkurenceschopné zdanění malých a středních podniků. Jednak nejsem si jist, jestli potřebujeme ještě další cestovní mapu pro zdanění malých a středních podniků, eh, což souvisí tedy vůbec se zdaněním naší ekonomiky, ale jednak členské státy v rámci diskuse o efektivním využívání zdrojů jasně ukázaly, že se o toto, že se nezajímají o nějaké návrhy komise v tomto směru a jednak, když už do této debaty vstoupíme, tak bychom to, co říkal komisař Potočník a ostatní kolegové, měli alespoň obsahově zohlednit. To znamená tu souvislost mezi eh, odlehčením přímých daní a Eh, jaksi odložení to, eh, to, té, té zátěže, například tím, že zdaníme, eh, zdaníme vzácné zdroje. Takže o tom bych také ještě prosil diskusi. Děkuji. Děkuji. A kolegyně Toja. Děkuji, pár poznámek, protože já si myslím, že zde ve výboru máme kolegy jako Rubik, Hercog eh, a máme zde i tu meziskupinu pro malé střední podniky, eh, a mm, kteří tedy eh, <clears throat> přímo jednají s těmi dotčenými subjekty a znají dobře reakce i těch zainteresovaných podniků. Takže já spíše bych chtěla i poděkovat kolegovi Rubikovi za velice eh, komplexní pojetí eh, v jeho návrhu. Já si myslím, že tam, když se hovoří o malých středních podnicích a jejich eh, větší konkurence, schopnosti a přístupu na trh, tak je třeba i zde si uvědomit, že často je zde takové nebezpečí, že eh, okamžitě chceme tedy, aby eh, to eh, byly návrhy, které jsou obecné, ale já chci, aby to byly tedy konkrétní návrhy, které otevřou jim příležitosti na trhu a především třeba to téma konkurenceschopnosti podniků, tak aby mohly růst samozřejmě s tím, že si zachovají tu svoji charakteristiku, lokální charakteristiku, ale jde o to, aby se mohli integrovat s jinými podniky, aby se mohli zapojovat do těch různých projektů pro růst. A teď téma inovace. Eh, ano, podniky potřebují se technologicky, manažersky in, inovovat eh, a inovace v dalších aspektech, tedy je třeba i jim dát k dispozici všechny nástroje, tak aby mohli pronikat eh, na nové trhy, aby mohli snižovat administrativní náklady a aby mohli i snižovat eh, náklady na energie. A možná, eh, ne, to neplatí pro všechny země, ale některé země, včetně mé země, tak tam jsou málo konkurenceschopné právě kvůli vysokým nákladům na energie. To je takový zvláštní téma. Potom úvěry. Ano, <clears throat> my zde máme směrnici o e, platbách, ale ne všechny země již ji aplikovaly, takže i pan komisař Tajany apeluje tedy na členské státy, aby se aplikovala a potom je třeba dát jim k dispozici finanční nástroj jako kosme třeba nebo další mm, mm, pro snažší uvěrování. Potom pan Butikofer mě předešel v tom, že jsem chtěla říci, že ta síť pro poskytování informací a pro podporu eh, nefunguje stejně všude. Zde <clears throat> máme třeba různé kontaktní body, které fungují dobře, které eh, poskytují informace, ale není to dostatečně propojené, není to v síti. Takže potřebujeme, aby to komise zrevidovala aby to skutečně byla síť, abyste byly různé další kanceláře či kontaktní body, které by byly tedy propojeny, protože třeba jsou to někde obchodní komory, někde jiné organizace, někdy jsou financovány z Evropy, jindy zase lokálně a je to takové nejasné, zmatené a co kdo má dělat. Takže eh, je třeba, aby eh, komise to ne, aby to úplně řídila, ale aby prověřovala, co se děje eh, v této oblasti, mm, v těchto kontaktních bodech, protože velice často je zde nedostatek eh, mm, těch kontaktních míst, kam se obracet eh, a jinak samozřejmě budeme se těšit, že přispějeme i moje frakce. My jsme připraveni se mm, předložit tedy naše připomínky k tomuto návrhu. Děkuji, kolegyně Ford. Thank you. I'd like... Děkuji. Především chci poděkovat zpravodaji za skvělé, skvělý začátek této práce. Malé a střední podniky jsou nezbytné pro naši ekonomiku. Nesmíme zapomínat na to, že provozovat malý a střední podnik musí být co nejjednodušší. Je dobré, že Evropský parlament mluví o podnikání a hovoří o přínosech snížení daní pro malé podniky. Byť musím říci, že daně jsou v kompetenci členských států, tedy tady opatrně. Zlepšení přístupu k informacím pro malé a střední podniky, snížení administrativní zátěže a byrokracie. Malé a střední podniky, to může znamenat řadu různých věcí. Ne všechny malé a střední podniky budou vyvážet, musíme podporovat ty, které vyváží, ale nezapomínat ani na ty, kteří nevyváží. A jeden bod kontaktu může některým pomoci, ale ne všem. Takže musíme mít na paměti celou škálu malých a středních podniků, které máme. Je pravda, že komise neprovádí test malý, pro malé a střední podniky, je potřeba se více zabývat hodnocením dopadům a je potřeba, aby totež, tedy posuzování nových návrhů vzhledem k zájmu malých a středních podniků probíhalo i na úrovni členských států. Jsem ráda, že se rozlišují malé a střední podniky a mikropodniky, tedy 10 a méně zaměstnanců. Já si myslím, že bychom mikropodniky měli z evropské legislativy vyloučit, ledaže se ukáže potřeba proto, aby schom učinili opak. Když jsme střední podnik a přerůstáme do velkého podniku, tak tam to může působit problém, ale u opravdu malých podniků musíme nejprve dokázat, že ta legislativa by se jich měla týkat, než eh, je na ně uplatníme. Přístup k financím, to je pro naše podniky nezbytné, a to především ve stávající hospodářské situaci a situaci v bankovním sektoru do určité míry mohou na pomoci evropské programy a veřejné finance, ale ne úplně. Měli bychom nacházet novátorská řešení, konec konců to dělají podniky, vzájemné financování, takzvaní podnikatelští andělé, různé druhy úvěru. A když se komise dívá na oblast stínového bankovnictví, tak si musí uvědomit, že ne veškeré stínové bankovnictví je špatné co se týče poskytování financí pro malé a střední podniky. A myslím si, že tento výbor by se měl stavět za tvůrčí řešení, eh, za které se staví i malé a střední podniky. Líbila se mi ta cena pro komisaře či komisařku, který, eh, či která nejlépe provádí zásadu nejlépe myslet na malé podniky, ale měli bychom to dělat i naopak. Ti, kdo to nedělají vůbec, by měli být pokáráni. Čili nejenom chválit ty, kteří dělají dobře svou práci, ale také poukazovat na ty, kteří škodí malým a středním podnikům vysokými náklady, protože to snižuje naši konkurenceschopnost a my v tomto výboru to musíme zastavit. Děkuji. Tím jsme skončili se stínovými zpravodaji, teď další kolegové, a to každý dvě minuty, protože opět máme málo času. Paní fru ordförande. I det här betänkandet finns det också ett förslag om att... Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ve zprávě se navrhuje, že některé pracovní podmínky by měly být vyloučeny z těchto požadavků, například práce v malých podnicích, což je jednoznačně zlepšení oproti návrhu komise. Ale Faktem také je, že tímto návrhem se otevřou dveře špatným pracovním podmínkám v malých podnicích. Je nutné chránit zaměstnance a to platí pro všechny zaměstnance, bez výjimky. Eh, já chápu, že pravidla chceme zjednodušovat. A právě liberalizace znamená eh, v některých případech to, že jsou zaměstnanci vystaveni horším podmínkám. Děkuji, kolega Bresbarea. kolegyně Bresbajera. Děkuji. Tady hovoříme o konkurenceschopnosti a o obchodních příležitostech pro malé střední podniky. Spravodaj nám eh, vysvětlil, jaké jsou problémy malých středních podniků. Eh, podniky, tyto podniky jsou zásadní pro obchod a představují 85 pracovních míst, která byla vytvořena v posledních letech, které generují pracovní místa. Je třeba jim pomáhat tak, aby měli integrovanou průmyslovou politiku v rámci strategie 2020 a aby také mm, zapadali do našich prioritních os a <clears throat> aby využívali příležitosti vnitřního trhu i národních trhů samozřejmě a je třeba i si uvědomit, jaké jsou příležitosti třeba na trhu je mm, třeba i snížit břemeno regulace a je třeba i e, e, si stanovit, jaké typy podniků tam jsou a e, jsou to často velice komplikovaná opatření, která nejsou moc efektivní. Já mám dvě rychlé otázky na komisi tady. Jaké jsou ty nejlepší podmi- politiky, jak podporovat přístup k trhům, E, těchto podniků a jak zlepšíte nutnost koordinovat různé iniciativy na úrovni národní a evropské. E, další, já bych potřebovala, aby komise mi toto ještě vysvětlila k této zprávě. Děkuji. E, a nyní má slovo kolegyně Hercog. Děkuji. Jsem velice ráda, že socialistická skupina se také zastává malých a středních podniků. Děkujeme, že paní Rubika další na tom pracuji. Dokud jsem v parlamentu, budu se starat o malé a střední podniky i já. Mám na srdci dvě věci. První je důležitější. Za prvé, tedy je potřeba nepřesunout celou problematiku malých a středních podniků z národní úrovně na úroveň evropskou. Členské státy také mají svou povinnost. Konec konců většinovou kompetenci v této oblasti. Máme evropskou dimenzi, ale ta má pouze zajistit synergii řešení ze strany členských států, ale členské státy mají pocit, že, že to za ně obstará Evropa, ale rozpočet je na to malý, takže to prostě nepůjde. I kdybychom celý evropský rozpočet věnovali malým a středním podnikům, tak to nebude stačit. Když se podíváme na tento finanční rámec, tak bychom mohli pomoci 165 tisícům malých středních podniků, to je daleko více než kdykoliv předtím, ale když to srovnáte s těmi miliony malých a středních podniků, které máme, tak nemá cenu slibovat, že z evropské úrovně můžeme se zhostit odpovědností členských států. Takže následně ve svém návrhu apeluji na členské státy, aby dostali svým povinnostem v těch oblastech malého středního podnikání, za které jsou zodpovědné, především co se týče spolufinancování projektů. Ano, měli bychom podporovat třeba síť EEN, ale oni by zároveň měli spolufinancovat a nenechat v národních rozpočtech tyto rozpočtové položky prázdné. Ale souhlasím s těmi také, kteří zmiňovali test malých a středních podniků. Já si myslím, že jedním z největších úspěchů v této oblasti bylo právě zavedení tohoto testu. Otázka ale je, jak se realizuje. Myslím si, že parlament se bude i nadále ptát na tyto věci. Teď ještě se chci vyjádřit k jedné věci, která ve zprávě není. To, co je ve zprávě, s tím souhlasím. Existuje několik sektorů, kde máme daleko více malých a středních podniků než jinde, třeba stavebnictví. Tento sektor se neznárodní. Podívejme se třeba na směrnici pro uh, energetickou účinnost. Myslíme si, že to je jeden nástroj, který by mohl pomoci vlít trochu krve do žil stavebního průmyslu. Uh, takže to je asi všechno. Děkuji. Eh, děkuji také výboru pro malé a střední podniky a žádám všechny, kteří se zatím v této oblasti neangažují, aby tak udělali. Pan Kelly nyní. Děkuji mnohokrát. Rád slyším, že tolik kolegů se zapojuje do této rozpravy a Paulovi děkuji za dobrou práci. Učiním totéž. Vyplývá z toho, že si uvědomujeme, že k růstu v Evropě potřebujeme malé a střední podniky. Předseda komise Barroso to řekl několikrát, i zde v parlamentu řekl, že malé a střední podniky jsou hnací silou evropské ekonomiky. A do malých a středních podniků e, jako kategorie spadá 98 podniků, takže to vlastně následně ani není kategorie, protože to jsou skoro všechny podniky. Souhlasím tedy s Vicky Ford v tom, že při nejmenším ty mikropodniky, tedy pod 10 zaměstnanců by měly být pojednány v úplně odlišné kategorii. Byrokracie je problém, finanční pomoc, jak jsme tady říkali, je potřeba zajistit, aby prostředky, které ECB věnují do této oblasti, se dostaly tam, kde jsou určeny, tedy malým a středním podnikům, a ne eh, na rozvahy jiné. Teď jenom ještě pár připomínek, které zatím nezazněly. Hovořili jsme o programu Erasmus pro mladé podnikatele a podnikatelky. Pol hovořil o síti v této oblasti. Tady bychom měli podporovat růst a příležitosti, tak aby se prostřednictvím podnikatelek vytvářely dobrá, kvalitní, trvalou držitelná pracovní místa. Přijal jsem zprávu k nařízení o ochraně údajů. Hovořili jsme o tom s malými a středními podniky a některé z nich se bojí, že je zatížíme do stejné míry jako velké nadnárodní společnosti, tedy že pro ně budou vyplývat stejná pravidla z nařízení. Takže pokud mě někteří z vás posloucháte, tak se prosím ozvěte, velmi rád si vyslechnu vaše návrhy a názory na to, jak zajistili by se s vámi zacházelo správně prostřednictvím tohoto nařízení. Děkuji, pan Prody, prosím. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat kolegovi Rubikovi za mm, tento velice zajímavý dokument. A jenom taková úvaha. Především to, co jsme měli v sedmém rámcovém programu, tam byl zajímavý návrh, a to je vytvořit takové technologické platformy, evropské technologické platformy, které právě se měly zaměřit na to, aby těm klastrům dali to, co jim chybělo, a to je možnost eh, inovovat, eh, provádět vlastní inovace, tak, aby ty eh, malé podniky, které jsou často jenom subdodavateli, aby také měly technologické možnosti se osamostatnit i od těch zadavatelů svých, tak aby případně <clears throat> mohli eh, se nabídnout jiným eh, zákazníkům, jinému průmyslu. To je třeba vzít do úvahy nejenom když se hovoří o inovacích vědě výzkumu, ale také když se hovoří o malých středních podnicích. Právě proto, že podle mě tyto podniky mají schopnost inovovat se, ale je třeba jim pomáhat i <clears throat> přes třeba kontakty s univerzitami, s ústavy výzkumnými, tak, aby i malé střední podniky také mohly být technologicky autonomní a mohly posilovat vlastní produkci a vlastně tak by se posílil celý systém podniků, který je charakteristický pro dané teritorium, například eh, Eh, zde eh, v Boloni jsou, je pár takových jenom hm, pár velkých podniků a všechny ty ostatní, ty tisíce těch malých jsou pouze subdodavateli a to je třeba zlepšit. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Kukovič. Eh, in čestitke gospodu Rubiku, ki vsekakor zelo zauzet. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Rubikovi který se hodně angažuje eh, v oblasti malých středních podniků. Z vlastní zkušenosti dovolte, abych zdůraznila pár věcí. Za prvé, pokud chceme posilovat podniky v Evropě, tak je třeba eh, překonat eh, překážky na společném trhu. Za druhé, <clears throat> Pokud chceme internacionalizovat je, eh, tedy aby to bylo víc než 13 mm, které by mohly pronikat na trhy, jako třeba v Brazílii, v Číně, v Indii, tak určitě potřebujeme lepší komunikační eh, mechanismy, eh, tak aby tyto podniky byly informovány, protože nemají informace nevědí, <clears throat> jaké mají možnosti třeba financování, eh, jak mohou komunikovat s jinými podniky, <clears throat> na jaké skupiny eh, podniků se obrátit, eh, nevědí o příležitostech. A to je třeba jim poskytnout to informacím poskytnout a to i přes ty různé systémy osvěty a vzdělávání, protože malé střední podniky potřebují kromě znalostí také odvahu. A je třeba tedy jim v tomto pomoci. Děkuji. Děkuji. A e, poslední slovo má kolega Kretman. Děkuji vám, paní předsedající má frakce zahájila kampaň o tom, jak můžeme pomoci malým a středním podnikům. My jsme se dohodli na třech věcech. Jak říkal kolega Roving, přístup k trhu, přístup k financování a odbourávání byrokracie. My jednoznačně zvážíme, jak těch pár pozměňovacích návrhů, které budeme překládat, sformulujeme, abychom vás, kolego Rybigu, v této věci podpořili. V Německu, podobně jako v Rakousku, je silná kontura samostatnosti. Hovoříme o mikropodnicích, to jsou například OSVČ, eh, kteří do této eh, kategorie spadají. I ty bychom neměli opomíjet eh, ve svých úvahách. V těchto dnech se například diskutuje o tom, jakým způsobem prověřovat tyto společnosti. Například pan komisař navrhl, aby kapitálové společnosti dostaly možnost účastnit se v těchto kontrolních společnostech. Nicméně to by zasáhlo do struktury OSVČ a je potřeba zvážit, jestli tu strukturu takto chceme změnit, protože to povede k znevýhodnění. Za další, eh, jednak eh, u programu Kosme, a to už říkal kolega Bytykofra, vy kýváte, takže se shodneme, že program Kosme eh, by měl rovněž dávat k dispozici další prostředky. Eh, někteří kolegové hovořili proti tomu, ale ono nejde o to, abychom uvolňovali prostředky na to, aby členské státy nemusely plnit své povinnosti dělat něco v této věci. Faktem je, že když už děláme něco evropsky, musí zde existovat evropská přidaná hodnota. A v celé této diskusi, kterou vedeme, jsme jasně řekli, že e, problematika následníků platí samozřejmě pro malé a střední podniky a musíme se na ní zaměřovat. Právě proto zde budeme zvažovat i příslušné pozměňovací návrhy pro program COSME, které bychom mohli implementovat. A myslím si, že se e, velice rychle ukáže, že zde nejde o žádné high-tech problémy jako v programu Horizon 2020, Jde o zcela praktické věci a když, se, když bychom mohli vyřešit problematiku následníků, tak tím zachováme spoustu pracovních míst, vytvoříme nová a přivedeme tam novou krev, tak říkajíc. Právě proto bych rád podpořil názory kolegů v tom smyslu, že i v této věci je potřeba dále jednat. Musíme jednat o tom, co a jak zde uděláme. A důležité také je to, a tím jsem na konci, abychom komisi zavázali k tomu, že nejenom formálně řekne, že chce testování malých a středních podniků, ale také k tomu, aby to prakticky prováděla. A pokud dojde k výsledku, že takovýto test dopadne špatně tedy, tak je otázka, jestli tu směrnici je nebo ji změnit. A komise potom na základě tohoto závěru musí jednat. A nejenom říci test malých a středních podniků, ale my to budeme ignorovat to zkrátka nejde. Děkuji. Děkuji. Slovo má eh, komise, prosím, kolego. Yes, thank you, Mrs. Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Jsem vedoucím oddělení pro obecnou koordinaci v Generálním ředitelství pro podnikání. Evropská komise by především chtěla velmi přivítat zprávu pana Rybicha. Eh, Máme pocit, že podporuje to, co jsme ohlásili ve sdělení o internacionalizaci malých a středních podniků do průmyslové politiky a inteligentní regulaci. Souhlasíme s tím, co tady dnes odpoledne říkalo několik poslanců a poslankyň Evropského parlamentu. Souhlasíme především v tom, že říkají, že prioritou je přístupa, přístup k financím, přístup k trhům a snižování administrativní zátěže. Rádi bychom ale ještě odpověděli na několik otázek a vysvětlili několik dalších bodů. Pan Johnson zmínil vícejazyčný portál, který se zmiňuje v odstavci 3 této zprávy. Evropská komise již začala na tomto opatření pracovat Nicméně do roku 2012 bude vytvořena pouze základní struktura tohoto portálu. Očekává se, že tento portál bude plně funkční až v roce 2013. Potom jste se ptali na to, jak nejlépe pomoci malým a středním podnikům na mezinárodní scénu. Komise chce nejprve ještě v letosním roce podepsat eh, jakousi dohodu, která by obsahovala celou řadu opatření existujících v členských státech pro pomoc malým a středním podnikům v této oblasti, s tím, že příští rok bychom se podívali na to, co existuje v mezinárodní, jaké mezery naopak eh, v této podpoře existují. Chceme tedy zjistit, jaké mezery jsou v podpoře na národní úrovni a naplnit je z evropské úrovně. Enterprise Network už funguje v 50 zemích, což je tedy více než eh, v zemích Evropské unie. Chceme vycházet z úspěšných iniciativ, z a, eh, evropské úrovni, jako například Eurojaponské centrum pro promyslovou spolupráci anebo helpdesk k autorským právům v Číně. Co se týče programu Erasmus Mundus pro podnikatele, to máme v odstavci 13 zprávy a také to zmiňoval pan Johnson, tak to je možnost, kterou jsme se zabývali. Stojí ale tomu v řadě několik praktických překážek. Stávající program CIP a budoucí program COSME mají určité omezené financování v tom smyslu, které země se mohou účastnit těchto činností a jaké orgány je možné financovat z evropských peněz. Takže tam je určitý problém. Kromě toho už teď existuje, co se týče spolupráce s Čínou, Japonskem nebo Brazílií, několik programů organizujeme s různými eh, podnikatelskými združeními a neměli bychom eh, tady překrývat úsilí. Za další, uplatňování testu malých a středních podniků. To nám velmi leží na srdci. Snažíme se v této oblasti být eh, velmi konzistentní, takže nás trochu překvapil odstavec 17. My se domníváme, a studie Evropského parlamentu konec konců v loni prokázala, že test malých a středních podniků komise důsledně uplatňuje a že komise učinila mnoha opatření pro to, aby tento test byl systematicky zařazován do hodnocení dopadů. Domníváme se tedy, že stávající instrukce umožní určitý manevrovací prostor co do obsahu a kvality. Studie Evropského parlamentu eh, vydaná v loňském roce se vyjadřovala daleko pozitivněji k tomu, jak se provádí toto testování proti zájmům a malým a středním podnikům. Co se týče vyčlenění mikropodniků, to je oblast, která je potřeba, aby se ještě dopracovala, budeme k dispozici. Jenom chci zdůraznit, že od roku 2012 Evropská komise chce zajistit to, aby při přípravě jakýchkoliv budoucích legislativních návrhů došlo automaticky k vyčlenění rozsahu Eh, tedy mikropodniků s rozsahu působnosti, pokud nebude schopno prokázat během hodnocení dopadu, že je přiměřené je naopak zahrnout do tohoto rozsahu působnosti. Jinými slovy, tedy když se budou hodnotit dopředu dopady, tak bude potřeba nejprve prokázat, že je potřeba, aby tento legislativní návrh platil i pro mikropodniky. A pokud tomu tak nebude, tak automaticky dojde k vyloučení mikropodniků eh, z takovéto právní úpravy. Z důvodu veřejného zájmu v některých případech musí být zahrnuty mikropodniky, ale tam se dají najít nějaké jednodušší postupy, které by zjednodušovaly administrativní zátěž a různé administrativní požadavky. Nyní k otázce paní Toja, tedy řízení E. My jsme se Komise se setkala s různými podnikatelskými organizacemi a připravuje návrh nové řídící struktury EEN, především eh, co se týče zastřešujících evropských organizací a partnerů. Teď co se týče změny definice malých a středních podniků a midcaps, tak Evropská komise v tuto chvíli provádí nezávislé hodnocení definice malých a středních podniků v rámci běžného sledování provádění této definice malých a středních podniků. Nechceme vytvářet žádné přechodné kategorie typu midcaps v rámci definice malých a středních podniků. Nicméně Rozumíme tomu, co říkáte, že tyto podniky typu midcaps vlastně mají podobné, čelí podobným překážkám jako malé a střední podniky. Zatím jsme ale nenašli důkazy toho, že by selhal v této oblasti trh a následně musí dojít k veřejné intervenci vedoucí ke zlepšení financování tohoto druhu podniku. A ještě poslední připomínka. Chci připomenout dopis místo předsedy Tajányho, ve kterém apeloval na členské státy, aby brzy uplatnili směrnici o opožděných platbách a souhlasíme s panem Prodym, co se týče role eh, klastru při posilování inovace u malých a středních podniků a musím říci, že návrh komise Kosme se tímto bodem zabývá. Děkuji. Děkuji ještě kolega Paul Rubik. Já taky. No, děkuji, paní předsedající. Děkuji zejména na četné podněty a už se těším na pozměňovací návrhy. Faktem je, že vzhledem k nedostatku místa jsme sem nemohli zapracovat eh, věci, které jsou pro nás často velmi důležité a já skutečně musím říci, že se velmi těším na eh, předložené eh, pozměňovací návrhy, například pokud jde o činnost eh, malých a středních podniků v oblasti již implementované legislativy na národní úrovni. Otázka nebo otázka, jak můžeme podporovat tyto podniky na národní úrovni nebo mezinárodní úrovni. Faktem je, že v podstatě pouze asi 1% malých a středních podniků má zatím, si může zatím dělat nároky na tento typ podpory, což znamená velmi malou skupinu těch 23 milionů podniků, které v Evropě máme. A jsou to velice zajímavé otázky, o kterých můžeme dlouze diskutovat. Já na to upřímně zatím nemám názor, například na to, jak se budeme chovat k těm takzvaným midcaps, na evropské úrovni a k mezinárodním exportérům, kteří jistě hrají eh, důležitou roli, eh, které třeba ne, což jsou firmy, které třeba nejsou malé a střední podniky podle definice, ale které mezi ně v podstatě spadají, to tedy na jednu stranu a na druhou stranu, jak se budeme chovat k těm mikropodnikům, to znamená například k těm podnikatelům, kteří nikoho nezaměstnávají. Musíme se ptát, proč třeba nikoho nezaměstnávají. Já souhlasím s tím, že potřebujeme uplatňovat zde pravidla pro ochranu zaměstnanců, ale na druhou stranu musí zde panovat určitá vzájemnost. A je otázka, jak můžeme stimulovat podnikatele k tomu, aby v budoucnu zaměstnávali třeba nějaké zaměstnance. Když se podíváme eh, na těch 25 milionů podniků, a e, kdyby každý z nich někoho zaměstnával, tak to je samozřejmě řešení e, nezaměstnanosti, že ano. Jaké pobídky jim například můžeme dát lidem, kteří jsou třeba OSVČ a kteří nikoho nezaměstnávají? Musíme se ptát, co pro ně musíme udělat, aby uvažovali o tom, že někoho zač- zaměstnávat začnou. To je, myslím, z mého pohledu to nejdůležitější teď. E, těším se už na příští setkání, protože Myslím si, že pozměňovací návrhy tuto zprávu výrazně zlepší a těším se, říkám znovu, eh, na příští možnost k diskusi na toto téma s kolegy. Výborně děkuji Paulovi Rubikovi. Tím jsme skončili s tímto bodem programu. Eh, chci připomenout, že 8. květen budeme mít eh, slyšení o malých středních podnicích. Datum pro eh, pozměňovací návrhy je čtvrtek 10. května v poledne. Děkuji a budeme pokračovat s dalším bodem programu, což je bod kolegy Cabely. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Partnerský nástroj chce implementovat mezinárodní rozměr strategie EU 2020 tím, že bude podporovat bilaterální, regionální a interregionální partnerství v EU. Rovněž chce zlepšit přístup na trh, chce rozvíjet e, obchod a obchodní příležitosti pro evropské společnosti a investice a navýšit viditelnost EU na celém světě. Tento, financo, tento nástroj financování hraje například v průmyslu velice důležitou roli. Eh, z rozšíření rozsahu a pole působnosti na třetí země je velice důležité. Vzhledem k předpokládanému pokrytí se toto považuje za velice důležitý nástroj na rozšíření interních politik EU. Ten budoucí nástroj, který budeme mít, by měl doplňovat aktivity prováděné v rámci jiných programů EU, například v rámci rámcového programu Horizon 2020 pro výzkum a inovace. Musí podporovat eh, program pro konkurenceschopnost a malé a střední podniky, eh, který spadá do kompetence výboru ITRE. Na závěr bych vám ráda poskytla několik procedurálních informací. Termín pro podání pozměňovacích návrhů byl prodloužen tak, aby všechny zúčastněné výbory mohly pracovat stejným tempem. Eh, výbor AFED zaslal konferenci předsedů výboru dopis, ve kterém žádá eh, příslušnost tomuto tématu eh, a rozhodnutí se očekává po zvážení, po projednání návrhu stanoviska ve výboru ITRE. Děkuji vám za slovo. Grazie Děkuji. A nejprve eh, má slovo kolegyně Stínová za socialisty demokraty, prosím. Děkuji. Ano, moje jméno je komplikované, eh, paní předsedkyně. Takže mm, tyto nástroje se třetími zeměmi jsou součástí architektury finančních nástrojů a i naší vnější zahraniční politiky, jak řekla paní zpravodajka, které děkuji za vysvětlení. A e, což umožňuje EU, aby e, plnila svoji odpovědnost na světové scéně a měla by Unie i posilovat svoji roli e, na světové scéně, propagovat své zájmy a hodnoty. Tato nástroj je inovativním nástrojem, který předkládá komise a také je to i nástroj pro zahraniční politiku a cílem je podporovat evropské zájmy s eh, externí dimenzí, tedy konkurenceschopnost eh, vědu, výzkum, inovace a má to i reagovat na globální výzvy, jako je dodávky energií, o tom jsme tady hovořili, eh, změny klimatu, životní prostředí či práva duševního vlastnictví. Eh, máme zde eh, tedy eh, omezované zdroje, které jsou určeny na obchodní politiku a tato obchodní politika by měla tedy podporovat i evropské podniky, měla by vlastně <clears throat> propojovat externí politiku s interní politikou a máme zde třeba i program COSME a potom další programy výzkumu. Je třeba zdůraznit i doplňkový charakter s jinými finančními nástroji na spolupráci, rozvojovou spolupráci. Proto tato zpráva má dopad na hospodářství, na sociální sféru i na životní prostředí. Ehm, <clears throat> dopady jsou velké, proto musíme spolupracovat eh, s výborem AFET, který se pokusí eh, eh, aplikovat Lisabonskou smlouvu tak, aby náš parlament měl určité slovo, eh, když se jedná o spolupráci se třetími zeměmi, protože náš parlament eh, také je kompetentní pro zahraniční vztahy. Děkuji. Děkuji kolegyni Bereja. A vidím další stínové, nebo nevidím možná některé. Jsou tady někteří stínoví další? Nikdo nechce slovo? Nikdo? Takže dám slovo zástupci Eh, komise. Prigo. Prosím, komise. Není? Taky není. Komise? Chce slovo komise? Ano. Thank you very much for giving us the time. Děkuji mnohokrát za možnost vystoupit v této rozpravě. Chcete, aby to byl, předpokládám, krátký bod, takže nebudu hovořit příliš dlouho. Tento návrh, jak jsme ji předložili, byl velmi byl popsa, popsán předchozími kolegy velmi podobně, jako jsme to zamýšleli my. Přečetli jsme si pozněvací návrhy a myslíme si, že přispějí k jednání Atenského výboru k tomuto partnerskému nástroji. Většina těchto pozněvacích návrhů se týká toho, aby se zajistilo, že digitální agenda a energetika, konkurenceschopnost a inovace byly řádně zohledněny při jednání o partnerském nástroji. I my se domníváme, že eh, v tomto tkví eh, smysl cíle A v článku 2 vidíte, že tam chceme podpořit mezinárodní dimenzi strategie Evropa 2020 a zlepšit přístup k trhu a zlepšení podnikatelských příležitostí. To, co bylo řečeno o nedostatečné finanční obálce pro tento první cyklus partnerského nástroje, znamená, že budeme muset velmi přísně stanovovat priority. Chtěl jsem vás jenom ubezpečit v tom, že celkově ta podpora, kterou vyžadujete eh, v rámci partnerského nástroje, je něco, o čem uvažujeme, s tím ale, že nebude možné pravděpodobně zapracovat všechny podrobnosti, které jste zmínili. A já se ptám zpravodajky, zda chce se vyjádřit závěrem paní Cavela. Thank you, Madam Chair. I would... Děkuji, paní předsedkyně. Předložili jsme určité pozněvací návrhy k příloze partnerského nástroje, které zdůrazňují sektory, které jsou v působnosti výboru ITRE. Odkazovalo se k ním v té příloze pouze obecně. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, jejichž cílem je poukázat opravdu na oblasti, které spadají do pravomoci výboru ITRE. Tím jsme uzavřeli diskuzi a mm, pozměňovací návrhy e, zítra 25. 12 hodin. Děkuji. A nyní přejdeme k dalším bodu, to jsou průmyslové, energetické a další aspekty spojené eh, eh, s, eh, s břidlicovým plynem a ropou, takže ještě jednou kolegyně Cavela. Thank you, Děkuji. Plyn těžený z břidlic je problematické téma, kterým se zabývám ve své zprávě. Je to téma pro Evropu velice důležité. Ta zpráva má tři části. První pojednává energetické aspekty plynu těženého z břidlic, stále průmyslové aspekty a další aspekty. Což zahrnuje a také otázku a veřejného mínění. V první části hovořím o tom, že břidličný plyn je velice důležitý pro zajištění dodávek plynu v Evropě. Hovořím tam také o tom, že Evropa by měla zmapovat všechny zdroje plynu, břidličného plynu na svém území. Říkám také, že břidličný plyn by měl sehrávat velice důležitou úlohu v tom smyslu, že může globálně snížit cenu plynu. Máme konec konců údaje eh, z plynu vytěženého z břidlic v Americe. Tento plyn by mohl potenciálně posílit eh, postavení spotřebitelů vůči dodavatelům zemního plynu a mohl by tak snížit ceny. Domácí těžba zvýší zajištění dodávek, především když to vezmeme z toho pohledu, že řada členských států závisí na dovoz, dovozu plynu ze třetích zemí. Říkáme, že energetické trhy jsou velice důležité pro evropskou ekonomiku a také pro ekonomiku členských států. Rozhodně pro ty členské státy, u nich, eh, na již území se nacházejí ložiska břidlic, níž je možné těžit plyn. Také to umožní eh, přecházet k nízkouhlíkové ekonomice. Zmínila jsem také že vzhledem k tomu, že komise řekla, a my všichni souhlasíme, že plyn bude nezbytný pro energetické soustavy budoucnosti, protože je to rychlý a spolehlivý způsob, jak přestat tolik záviset na fosilnějších palivech a předpokládáme, že také pomůže ke snížení emisí CO2. Jinými slovy tedy tento břidličný plyn by mohl být jakýmsi přemostovacím palivem, a to především v těch členských státech, které pro tuto chvíli pálí v elektrárnách hlavně uhlí. Určité druhy obnovitelné energie, třeba větrná energie, nejsou konstantní a je potřeba vytvářet pro ně rezervu spolehlivého a flexibilního zdroje. A zemní plyn, včetně toho, který se eh, těží z břidlic, by mohl tímto způsobem posloužit. Dále apelujeme na Evropskou komisi, také v eh, souladu s cestovní mapou pro energetiku do roku 2050, aby začala vyhodnocovat dopady nekonvenčních zdrojů plynu v Evropské unii. použití plynu z nekonvenčních zdrojů v Evropě um, nakonec je věcí, o které rozhodne a o jímž rozsahu rozhodne trh. Zabývám se také průmyslovými a energetickými aspekty nekonvenčně těžených a zdrojů ropy a plynu. Apelujeme na příslušný průmyslový sektor, aby zacházel velmi opatrně s tímto produktem v Evropě. Uznáváme, že Evropa v tomto pokulhává za Spojenými státy. Nemáme tolik kvalifikovaných a zkušených pracovníků a e, nemáme tak rozvinuté toto odvětví v Evropě. Uvědomujeme si proto, že bude chvíli trvat, než se toto odvětví v Evropě vybuduje. věříme, že očekávané tempo, že musíme očekávat realistické tempo eh, těžení břidličného plynu v Evropě. Chybí nám kvalifikované pracovní síly v této oblasti v Evropě. Země, u nichž se potvrdila existence ložisek eh, břidličného plynu, by měli příslušné kvalifikace zahrnout do opravdu středního proudu svého systému školství. Tam, kde se v tuto chvíli těží tímto způsobem a plyn, tak v podstatě se musí dovážet pracovní síly ze Spojených států. Totež platí pro fraktaci. energetická a klimatická politika musí brát v úvahu investiční překážky pro rozvoj těžby z břidlic v Evropské unii, protože takovéto překážky existují. Například formou licenčního rámce. Tady bychom měli mít eh, zastřešující evropskou regulaci, zastřešující evropská pravidla, pro poskytování licencí pro těžbu z břidlic. Tedy jakési zastřešení eh, poskytování licencí na národní úrovni. V některých členských státech neproběhla dostatečná veřejná konzultace ve fázi povolování a proto apelujeme na členské státy, aby se zamysleli nad svou právní úpravou a zajistili, aby i téma veřejných konzultací bylo řádně pojednáno. Systém jednoho správního místa pro investice by tyto investice určitě zjednodušil, Dále je potřeba, abychom řádně pochopili potenciální dopady této těžby na životní prostředí. Také bychom měli lépe studovat způsoby zmírnění těchto dopadů. Pochopitelně potřeba používat ty nejlepší technologie a nejlepší praxe. Měli bychom sledovat těžbu ve všech fázích. Než se začne těžit, musí firmy zajistit dostatečnou informační kampaň mezi místním společenstvím, co se bude dít, jaké chemikálie se budou při fraktaci používat jaké chemické látky se budou používat eh, při eh, této těžbě a vkládat do té tekutiny, která se používá. Kromě toho firmy, které takto <laughs> těží, by po sobě také měly uklidit. Je třeba, aby existovaly transparentní informace o dopadech této těžby. Členské státy v Evropě by měly tuto problematiku konzultovat s těmi státy Spojených států, kde tato těžba už probíhá. Měli by navazovat eh, partnerské vztahy s městy a s obcemi, kde nebo v jejich blízkosti se takto plyn těží, tak aby následně od nich získali více informací, které potom budou moci předat svým obcím. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, tuto zprávu jsem psala v rámci výboru ITRE. Odkazuji tedy jak k průmyslovému, tak energetickému aspektu. Zdůrazňuji povinnosti průmyslového odvětví, ale na druhou stranu jsme přece jenom výbor ITRE, takže musíme na tento plyn nahlížet z energetického pohledu. Děkuji a budu k dispozici pro případné dotazy. Myslím si, že jsem tu studii provedla řádně a budu tady k dispozici pro vaše případné otázky. Děkuji. Děkuji, kolegyně, já jsem nechtěla eh, vás přerušovat, ale bylo to trochu dlouhé, když eh, určitě si to oceníme. A máme zde celou řadu příjevků, především od eh, stínových začíná pan kolega Březina, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl vyjádřit velké poděkování za tuto zprávu Eh, protože na daném prostoru obvykle zpráva tohoto typu mívá jenom několik stran, eh, se paní zpravodajka vypořádala velmi souborně eh, s veškerými problémy, které se týkají břidličného plynu od aspektu potenciálu tohoto zdroje, dopadu na průmysl, Eh, zdůraznění eh, aspektů, jako jsou eh, přístup k veřejnosti, aplikace nejlepší praxe a za to všechno opravdu vyjadřuji veliký respekt paní zpravodajce. Těžko mm, opakovat jednotlivé aspekty, to už eh, paní zpravodajka učinila ve svém eh, úvodu sama. Eh, já bych jenom zdůraznil to, že při konzultacích s odborníky byly nejvíc hodnoceny body 7 a 15 této zprávy. Já osobně jako člověk, který se dostal prakticky do kontaktu s hlubinným vrtáním, velmi oceňuji Eh, pozměňovací návrhy, které ke zprávě přiložila. A podle mého názoru eh, nejlepším eh, pozměňovacím návrhem, který předchází mnoha námitkám z hlediska poškození životního prostředí, je pozměňovací návrh 26a, který odkazuje jako, eh, který odkazuje na technické prostředky, jakými lze bránit eh, škodám a dopadům, negativním dopadům na životní prostředí. Myslím si, že takto zaměřená zpráva je přesně to, co jsme měli ve výboru ITRE udělat. Bylo by dobré, kdyby potenciál břidličného plynu eh, byl v Evropě zachován, kdybychom provedli základní výzkum, nejenom odhady, ale už i výpočty zásob toho plynu a chtěl bych zdůraznit ještě jednu věc, která se v té zprávě neobjevila. V důsledku aplikace břidličného plynu jsou ceny zemního plynu ve Spojených státech mnohem nižší, než jsou naše evropské ceny, které platíme eh, našim dodavatelům ze třetích zemí. Eh, chtěl bych zdůraznit to, že zájmem těchto třetích zemí nebude to, aby se v Evropě rozvíjel, eh, rozvíjela těžba břidličného plynu a zmiňuji to jenom proto, eh, že je to vlastně zásah do obchodních vazeb, které do této chvíle v Evropě existují a musíme si toho být vědomi. Děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji. Jako a kolega Kalfin za socialisty demokraty jako stínový, prosím. Thank you very much, uh, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. I já chci poblahopřát paní zpravodajce k přípravě zprávy, kterou nám předložila. Myslím, že jakýkoliv nový potenciální zdroj energie v Evropě by měl být velmi pečlivě posouzen. V předložené zprávě vidíme celou řadu důležitých návrhů. Plně chápu to, co říkala paní zpravodajka v tom smyslu, že se musíme zabývat průmyslovým aspektem celé věci, i soudce průmyslovým výborem. Ale abychom měli plný obrázek, eh, musíme si uvědomit, že rozprava o této věci v některých členských státech již probíhá a to musíme zohlednit. Chceme-li mít i zprávu, která bude mít výsledky, musíme, myslím, dbáti několika aspektů v této rozpravě, která, jak říkám, již někde probíhá. Jednak ve zprávě už se dosti jasně uvádí, že energetický mix je volbou každé jednotlivé země. Takže nebudeme vnucovat jakýkoliv jeden konkrétní zdroj, to nechci každý vyřeší sám. Jednak eh, obavy o životní prostředí Eh, to je něco, v čem by měl být text ještě posílen. Pouze nejlepší postupy nebo pouze osvědčené postupy nedostačují, protože opět i zde máme různé názory a různá rizika, která musíme zohledňovat. Poté jsou zde některé přeshraniční aspekty. Hovoříme-li o možnosti průzkumu, eh, průzkumu zásob eh, břidličného plynu. To můžeme eh, eh, vidět například v části zprávy ohledně veřejných konzultací, to je velice důležitý aspekt této zprávy a eh, nezapomínejme na to, prosím. Obecně myslím si, že tato zpráva představuje velice dobrý základ pro hlasování, ke kterému dříve nebo později zde ve výboru dojde. Děkuji. Děkuji za Alde, má slovo Fiona Wall. Děkuji. I já chci poděkovat paní zpravodajce za velice, myslím, dobrou, pragmatickou a vyváženou zprávu. Jak právě zaznělo, není e, na Evropské unii, aby podporovala nebo zakazovala těžbu e, břidličného plynu. To záleží na členských státech. E, je otázka, zda evropská legislativa a její rámec pokrývá úplně vše nebo ne. Na jedné z včerejších diskusí zaznělo, že například v oblasti ochrany spotřebitelů není vůbec jasné, jestli evropská legislativa postav, představuje dostatečnou, dostatečný stupeň ochrany. Nicméně, co jasné je, je to, že členské státy si musí postarat to, aby plně implementovaly již stávající existující legislativu EU, která pokrývá environmentální aspekty. Já si myslím, že toto bychom mohli použít jako příklad. Například ze zprávy Ford o těžbě v příbřežních vodách jsme se hodně poučili a některé poznatky odsud by se daly naroubovat právě na tuto zprávu. Při těžbách ropy v příbřežních vodách jsme hodně dbali na bezpečnosti, na, na povolenkách a na licencích. Eh, zdůraznili jsme důležitost používat nejlepší dostupnou technologii. Zdůraznili jsme důležitost komunikace mezi jednotlivými segmenty tohoto sektoru. Zdůraznili jsme důležitost vyník platí za škody. To je třeba důsledně aplikovat. Pak je zde také otázka, zda evropské společnosti budou dodržovat evropské normy při práci ve třetích zemích, protože my evropskou legislativu máme, ale jiné země ji nemají. Doufám, že komise u e, břidličného plynu, podobně jako u těžby ropy v příbřežních vodách, zajistí, aby se tyto normy plnily. Paní zpravodajka navrhla, že břidličný plyn může být jakýmsi přemostěvacím zdrojem. E, dovolte mi poznámku. Obecně se říká, že plyn způsobuje menší znečištění než uhlí. Právě proto je břidličný plyn tak atraktivní. Ovšem, ve skutečnosti vlastně nemáme vůbec žádná data o emisích eh, vznikajících při spalování břidličného plynu. A jsou zde obavy, že eh, Například u dechtových písků vzhledem ke komplexnosti těžebního procesu je uhlíková stopa v podstatě stejná nebo větší a že to je velmi podobné u břidličného plynu, že by břidličný plyn jinými slovy měl vyšší uhlíkovou stupu než běžný zemní plyn. A rovněž zde pak je otázka toho zbloudilého metanu, aby se tak řeklo, protože když těžíte plyn ze země, občas se stává, že vám některý uteče, nebo nutně se stává, že vám některý uteče a to přispívá k akumulaci skleníkových plynů v atmosféře. Možná by nebylo špatné, aby JRC pro nás provedlo Eh, analýzu životního cyklu ve smyslu emisí z břidličného plynu, abychom měli jasno. A poté by další diskuse vycházela z fakt, z toho, že už přesně víme, jak se věci mají. A nakonec, pokud jde o zabezpečení energetických dodávek, to je samozřejmě zásadní, ale já si myslím, že zde máme trošičku problém s načasováním v otázce břidličného plynu. My jsme na evropské úrovni přijali fakt, že musíme zaujmout do roku 2050 velmi ambiciozní postoj, pokud jde o snižování emisí CO2. Eh, teď se ukazuje, že z těch cílů budeme muset dosáhnout už do roku 2030. Ovšem v současné době břidliční plyn je na začátku a teprve v některých členských státech, například u nás doma, se teprve zkoumá potenciál této technologie, ale zatím nedochází vůbec žádné k produkci. Takže to načasování je trošičku Eh, trošičku opožděné, aby se tak řeklo. Já moc nevidím, že stihneme břidliční plyn využívat ke generování elektrického proudu do té doby, eh, kdy už to budeme potřebovat, zkrátka řekněme do roku 2030 nebo tak nějak. A to je komplikace, na kterou také nesmíme zapomínat. Děkuji. Eh. Děkuji. Kolega Bytikofer za zelené. Thank you, Chair. I do fully agree. Děkuji, paní předsedkyně. Plně souhlasím s analýzou paní zpravodajky v tom, že je potřeba být realističtí, pokud jde o břidličné zdroje energií. Mám tím konkrétně na mysli roli lidí, kteří nechtějí být převálcováni těžebním průmyslem. Už v několika zemích se nám objevil ten zpětný efekt, to znamená odpor vůči například e, přestěhovávání lidí, to je ve Francii nebo v Bulharsku. Mě, pane Kalfine, překvapilo, že vy podporujete tuto zprávu v celé šíři, protože já si myslím, že mnoho lidí u vás doma je daleko kritičtějších, než jste vy. A musím říct, že nejsem zcela spokojen s návrhem paní zpravodajky to tady obecně. Dovolte mi zmínit několik konkrétních témat. Jednak. Návrh zprávy říká, že regulační rámec pro průzkum eh, eh, zdrojů břidličného plynu je dostačující. Pokud já si dobře vzpomínám, tak v té studii, kterou zadal komisař Ettinger, se říkalo, že pro šířeji rozpracované a zacílenější investice do břidličného plynu by bylo potřeba překopat evropský regulační rámec. A to nikdo nezmiňuje. Já si myslím, že polopravdy nám nestačí. A vzhledem k tomu, že členské státy mají absolutní flexibilitu tento zdroj využívat nebo ne, pokud se jim to bude líbit nebo ne, měli bychom my zaujmout společný evropský přístup a co nejdříve vylepšit zastřešující legislativní rámec, eh, zastřešující regulační rámec, pardon. Dále, myslím si, že bychom měli používat daleko důraznější jazykové výrazivo, pokud jde o užívané chemikálie v tomto procesu. Je potřeba prioritizovat technologii, která je slibná, která se momentálně vyvíjí na fraktaci bez použití chemikálií. Samozřejmě občané musí zvažovat i své zdraví. To je výše na seznamu priorit když vezmeme ty skeptické otázky, tu celou řadu skeptických otázek, která se objevuje u občanů. Takže když je možnost provádět fraktaci bez chemikálí, je potřeba to prosazovat. Nesouhlasím s tím odhadem, eh, že toto konkrétní palivo by bylo jakýmsi přemostěním do nové zelené energetické budoucnosti eh, protože zatím stále nemáme dostatek dat o e, rovnováze skleníkových plynů v atmosféře. Podporuji to, co říkala paní kolegyně, že bychom požádali JRC o analýzu životního cyklu e, užívání e, tohoto, tohoto paliva, pokud jde o emise skleníkových plynů. Já si nejsem tak úplně jist, že by břidličný plyn z toho vyšel tak zeleně, jak se očekává. Nebo jak se tady říká. A jen tak mimochodem, myslím si, že jeden další důležitý aspekt je ten, že vzhledem k tomu, že jak si doháníme spojené státy v této věci, měli bychom se co nejvíce snažit využít zkušenosti a odborné znalosti, které v Americe mají. Například EPA nyní stanovuje eh, standardy pro čisté ovzduší při fraktaci, společnosti eh, se momentálně zabývají možností implementace nové technologie. Oček, eh, eh, žádá se zachycování až 95% všech emisí z tohoto procesu. A já si myslím, že bychom my přesně všechna tato kritéria měli zahrnout do toho, co my považujeme za přijatelné pro evropskou veřejnost. Děkuji. Poslední za EKR, pan Šimanský, prosím. Máte slovo a stručně. Pokusím se o stručnost. Chci poděkovat paní zpravodajce za velmi transparentní zprávu a mám pár připomínek k vystoupení předchozího řečníka. Já si myslím, že se musíme držet amerických zkušeností, jak říkal pan Beautyhofer, Nicméně existuje jenom jedna Horcova studie, která říká, že emisní stopa břidličného plynu je vyšší než uhlí. A to je navíc studie, která vychází z ruských substandardních technologií. Proto si myslím, že z amerických zkušeností jasně vyplývá, že to je čisté řešení, především pro ty země, které používají především uhlí. Teď, co se týče návrhu provádět fraktaci bez chemikálií, no já myslím, že to není úplně fair, protože to je tak jako říkat, že musíte postavit větrné elektrárny bez e, jakýchkoliv surovin. To nevím, jestli by šlo. Teď, co se týče Bulharska, tak tam není jakýkoliv způsob prostě někoho odsunout kvůli uh, této těžbě břidličného plynu. Bulharsko se nerozhodlo uh, do toho investovat z jiných důvodů, než ty, které byly zmíněny. Břidličný plyn a břidličná ropa jsou naším vlastním zdrojem. To je prostě fakt a to je důvod, proč si musíme tohoto zdroje vážit. Protože my náš světadíl nemá příliš mnoho takovýchto zdrojů a je potřeba se opravdu o ně řádně starat. Více plynu na trhu bude znamenat navýšení konkurence, což bude znamenat snížení cen a lepší trh pro spotřebitele, ať už jednotlivce nebo společnosti. Dokončení jednotného trhu v energii a objevení se nového plynu na trhu eh, je možná zhodou okolností, ale velmi šťastnou zhodou okolností, protože to posílí synergie, které povedou ještě k větší konkurence na našem trhu. Řada z nás eh, si dělá starosti o objem zdrojů, ale není na politicích, aby rozhodovali, jak bude vypadat eh, jak budou vypadat jednotlivé části tohoto trhu. To je prostě na geologii a na investorech. Ti mají rozhodnout, co se finančně vyplatí. To není na politicích. Naší roli není poškodit toto průmyslové oddělení. Hlavně neškodit, to je rada, která platí nejenom pro lékaře, ale i pro nás. Děkuji, ještě máme pět eh, zájemců, takže prosím, Kolegové, skutečně respektujte dvě minuty, protože ještě máme další bod na programu. A e, takže prosím. A ještě bych vás chtěla informovat o včerejší schůzi koordinátoru, takže prosím stručnost. E, dvě minuty. E, nejprve tedy kolega Marčinkěvič. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Řeknu to jenom velice stručně. V budoucnosti nekonvenční zdroje energie budou mít dopady na globální trh. Evropská unie se proto musí snažit zajistit, aby se ke všem zdrojům přistupovalo stejně. Tady chci apelovat na Evropskou komisi. Navrhněte prosím plán podpory geologického průmyslu, který by umožnil inventarizovat eh, stávající zdroje eh, pro těžbu z břidlic v Evropě. Může to mít zásadní dopad na další rozvoj tohoto trhu. Revoluce energetická ve Spojených státech, a možnost používat technologie, které nebudou používat chemikálie. To si myslím, že všechno budou kroky, které povedou k dalšímu rozvoji evropského hospodářství a také v síly Evropy v energetických vztazích se třetími státy. Teď k panu poslanci Butikoferovi jsem chtěl říci, že máme-li omezovat elektrárny, které používají uhlí, tak je potřeba to nahrazovat plynem. Pokud věříte v ekologickou energii a obnovitelné zdroje energie, tak v podstatě řeknu, že jedinou alternativou minimálně ve velkých číslech, aby tento systém mohl fungovat, je zemní plyn, zemní plyn, který zajistí určitou rezervu eh, doplňující další zdroje energie. Paní... Děkuji paní Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Především chci poděkovat paní Cavela za zprávu, která si myslím, že je dobrá. V tomto výboru budeme připravovat pozněvací návrhy, které se budou týkat energetického trhu a energetické bezpečnosti Evropy. Protože Ekologické aspekty se probírají dnes a budou se probírat zítra ve výboru pro životní prostředí. soustředíme se proto na hlavní téma své zprávy. Nyní k podrobnostem. Někteří kolegové říkali, že rok 2030 není úplně reálné datum, ke kterému bychom používali břidličný plyn jako zdroj energie. Pro Polsko se nemyslím, že by, ne, že by platilo, že je to nereálné, protože do roku 2014 začneme, nebo máme začít s těžbou, předpokládám, že se to možná trochu protáhne, ale do roku 2016 nebo 2017 je to zcela reálné, takže já si vůbec nemyslím, že by to bylo nerealistické. Za další, sociální reakce. Pan Butikofr hovořil o negativních reakcích v jiných zemích. Pane Butikovře, já jsem v Lubesku, kde je tedy velká koncentrace těchto břidlic, cestovala a mohu říci, že protesty proti bioplynu a větrné energetice jsou daleko výraznější eh, než proti břidličnému plynu. Lidé moc neví o nových zdrojích energií, bojí se jich a břidličný plyn je pouze jedním z nových zdrojů energie. Ekologická energie je také pro ně novým zdrojem energie. A nerozumí ji a bojí se ji úplně stejně tak jako břidličného plynu. Opustme tedy tuto myšlenku že ekologická energie je místními společenstvími bez výhrady přijímána a břidličný plyn ne. Je potřeba především, aby lidé eh, tomuto odvětví rozuměli a aby věděli, že existují orgány, které se starají o jejich bezpečnost, že se starají o čistotu vody, životního prostředí. A to konec konců je ve zprávě paní Cavely. A to si myslím, že jsou důležité aspekty. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Cochet. Eh ano, děkuji. Já bych doplnil pár poznámek. Nejprve, co se týče plynu, který eh, podle odstavce 9 zprávy bude mít menší dopad na životní prostředí než ropa či uhlí. Já myslím eh, naopak, spíš intuitivně, když se podíváme na eh, veškerý ten plyn, nejenom ten fakt, jak se bude těšit a spotřebovávat, ale eh, na jeho přepravu, manipulaci s ním, tak tam jsou větší úniky, než je to u ropy či uhlí. A <clears throat> tedy ekologická stopa co se týče skleníkových plynů, je při nejmenším stejná, ne vyšší než jiné fosilní zdroje energii. A to především, co se týče konvenčního zemního plynu, tak to o to více to platí pro břidličný plyn. Za druhé, jedna studie, je to oficiální studie z Ameriky, USGS, která nám říká, že v centrálních státech USA, Dakota na severu až po Texas na jihu, tak tam eh, ta fraktace <clears throat> hydraulická znamená, že eh, se eh, zintenzivňují ty seismické jevy. A nemluvě o použití chemikálí, ale i tedy Eh, ty incidenty zemětřesení mohou být daleko četnější, když se používá hydraulická fraktace pro těžbu tohoto plynu, plynu nemluvě o metanu, ta, nejenom CO2, ale metan a zde nemluvě o radioaktivitě, která je daleko vyšší než CO2 a to několikrát. A poslední bod teď z průmyslového ekonomického pohledu. Jak víte, u přílišného plynu <clears throat> tak tam eh, eh, jaksi je ta křivka velice eh, rychlá, to znamená za dva, za tři roky vytěžíte 80% té látky a budete muset tedy loubit dál, já nevím, kilometr a ještě dál a ještě dál, tady ekonomicky. Tedy, když hovoříte s šéfy firem, energetických firem, tak říkají, to vůbec není jisté, že z dlouhodobého pohledu, protože <clears throat> zatím to existuje pár let, ale z dlouhodobého pohledu rentabilita příličného plynu vůbec není jistá. Eh. Děkuji, paní Hibner. Eh, Chciałam Já bych chtěla poděkovat paní Cavele za velmi profesionálně připravenou zprávu a, a za její racionální přístup. Na jednu stranu se dívá na průmysl, na rozvoj energetiky, ale neopomíjí ani ochranu životního prostředí. Vy jste poukázala na to, že je potřeba sledovat tuto oblast a to jak předtím, než se začne v terénu pracovat, tak i poté během těžby takže jste upozornila na to, že vlastně my všichni můžeme mít určité obavy z břidličného plynu, ale že se nemusíme bát. Za to děkuji. V tuto chvíli chceme snižovat využívání surovin. Především tam, kde jsme závislí na surovinách zvenku čím může Evropa uspokojit své vlastní energetické potřeby. Reagují na francouzské kolegy. Táží se, jestli v budoucnosti chtějí odejít od atomové energie, protože vím, že v jiných částech Evropy lidé nechtějí jadernou energii a říkají, že jaderný odpad eh, je časovaná bomba. Takže když nechceme v našem energetickém mixu určité věci, tak potom stáhněme i jadernou energetiku. Já myslím, že to všechno by bylo celkem krátkozraké. Prostě každá země by měla racionalizovat své zdroje energie a hodnotit různé možnosti. Máme tam určitá ustanovení, která hovoří o e, nízkoemisní ekonomice, o cílích do roku 2050. Říkáme, že chceme se méně spoléhat na uhlí jakožto nejvíce nežádoucí zdroj energie. Takže prosím, dejme si příležitost skutečně zjistit, jestli máme nějaké takové zásoby, anebo jestli budeme tyto suroviny získávat pouze zvenku. Takže děkuji za to, že jste tam zahrnula ochranu životního prostředí prostřednictvím monitoringu a že jste také ukázala na jiné možnosti. Děkuji. Děkuji a poslední kolega Prody. Děkuji, paní předsedkyně. Předřečníci. se e, i zmiňovali o tom, že vlastně eh, eh, se eh, bude vždycky, že tedy jaksi se rychle spotřebuje ten těžený plyn a bude se muset těžit dále a dále. Takže to bude znamenat další a další fraktaci a to je problém i Eh, dopadu na životní prostředí a bude to znamenat eh, emise z těch eh, různých chemikálí, které se budou k tomu používat, což může mít velice vážný dopad. A zde bych, <clears throat> ne že bych chtěl principiálně být proti, ale chtěl bych, abychom si provedli komparativní studii s jinými možnostmi produkce plynu <clears throat> Eh, třeba máme zde eh, mm, eh, mm, pevný odpad ze zemědělství, z lesnictví, a nebo tedy energetické plodiny na kontaminovaných půdách a, tady je možné i tedy používat biomasu z těchto odpadů a pro výrobu plynu, takže to by umožnilo, abychom my vlastně i e, e, takto řešili otázky změny klimatu, takže spíše než abychom hned se vrhli do nějaké takové aktivity, která by mohla být destruktivní pro naše ekologické systémy, tak bychom to měli promyslet. Ty dopady ve Spojených státech, no tam ale je to jiné přece, tam ta hustota populace je velice nízká, takže tady je to jiné, tady ty podmínky životní jsou jiné. A na to bychom měli dávat větší pozor. Paní předsedkyně, děkuji a e, za tupce komise skutečně velice stručně, protože máme zkus. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. a opravdu budu velmi stručný. Chápu, že se potřebujete posunout k poslednímu bodu na pořadu jednání. My za komisi tuto zprávu vítáme a vítáme i zájem parlamentu o břidličný plyn. Jak asi víte, je to rovněž téma, kterým se komise zabývá stále intenzivněji. Říkám, vítáme zprávu. Proč? Právě proto, že tato zpráva zdůrazňuje důležitost dokončení vnitřního trhu, což je z našeho pohledu věc velice důležitá, proto abychom plyn, včetně netradičních zdrojů zemního plynu, dostali ke spotřebitelům. Rovněž velice rádi slyšíme a vnímáme z dnešní rozpravy to, že Rozprava o břidličném plynu je pevně ukotvená v rozpravě o dekarbonizaci a v rozpravě o cestovní mapě komise do roku 2050. Pokud jde o otázku, o, kolik, o jakém množství zemního plynu vlastně mluvíme, výzkumné centrum komise momentálně provádí velkou studii v této věci, kterou budou brzy publikovat. Doufejme ještě před letními prázdninami. Objevilo se poměrně mnoho zmínek o dialogu s občany a o veřejném přijetí tohoto tématu. My víme, že toto je velmi důležitá věc a jsme velice vděční, že Evropský parlament uvolnil finanční prostředky. Momentálně z naší strany probíhá studie, která se zabývá přesně tímto. A ještě poslední bod, který mi dovolte zmínit, se týká věci emisí skleníkových plynů z břidličného plynu versus jiné typy fosilních paliv. Momentálně eh, se finalizuje studie eh, ze strany mých kolegů z DG Klimat, která bude opět k dispozici velmi brzy na toto téma. Děkuji. Děkuji. Ano, kolega Elmer ještě, takže minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mě dost zarazilo, že tato rozprava vůbec nezmínila ceny energie a konkurenceschopnost, a to v žádné chvíli. A to velké téma pro Evropu je, že tady máme Čínu a Indii, které z eh, levných uhelných elektráren generují levný proud. V Americe máme masivní redukci cen plynu kvůli právě břidličnému plynu, takže všichni naši konkurenti po celém světě mají přístup k levné energii, zatímco my v Evropě šroubujeme cenu energii nahoru tím, že stále bráníme ty obnovitelné zdroje. Máme zde obrovský potenciál redukovat ceny energií, zvýšit konkurenceschopnost našeho průmyslu a zlepšil, zlepšit naše rozpočty tím, že budeme používat zdroje, které máme u nás, zajistíme tím také energetickou bezpečnost a nebudeme muset čekat, až začne foukat. Ale zelená lobby stále hystericky křičí, eh, podobně jako nenávidí jadernou energii a podobné zdroje, nenávidí teď i břidličný plyn. Zkrátka čekají, až nám všude vypne proud. Samozřejmě paní Cavela má pravdu, že potřebujeme e, zhodnotit bezpečnostní rizika, musíme e, veřejnost uklidnit, zejména kvůli té odporné propagandě ze zeleného lobby. Ehm, něk- kolegové hovoří o zemětřeseních. Například k zemětřesením dochází každodenně kvůli těžbě uhlí. Toto prostě není problém. Je to argument přesně těch, kteří se staví proti jakékoliv nové formě energií. Tuto technologii musíme podpořit, protože je naprosto zásadní pro budoucnost evropského hospodářství. Děkuji. Zapropil 30 sekund. Děkuji. 30 vteřin má kolegyně Cavela, mm, takže prosím 30 vteřin závěrem. Skutečně mm, nemáme čas, eh, takže ještě máme další bod, prosím. No děkuji. Eh, k tomu, co zaznělo a jako odpověď na pochybnosti chci říci, technická řešení máme. Ráda bych také něco připomněla, ještě potřebuji pár sekund. Musíme eh, zemním, eh, které mají břidličný plyn, dát pobítku, aby dále s ním něco dělali, protože když nebudeme dělat nic, všichni víme, kam brzy dospějeme. Musíme samozřejmě reagovat na obavy, které se zde vyjadřují, nicméně celkově to musí být Evropa odvážná. Musíme začít čerpat vlastní zdroje energií. Evropa je dost velká a dost dospělá, abych tak řekla, abychom se postarali i například o zdraví našich občanů. Nicméně pouze pokud budeme v tomto procesu pokračovat, můžeme vyvinout způsoby, jak své občany ochránit. Samozřejmě nikdo nechce škodit našim občanům. Ale všechny informace, které jsem obdržela, říkají, že můžeme klidně pokračovat. A to bychom také měli udělat. Děkuji, 8. květen ve 12 hodin datum pro pozměňovací návrhy. Tím uzavíráme tento bod a hned přejdeme k dalšímu bodu. Já se omlouvám kolegovi Kastrovi Frankovi, který bude hovořit o programu LIFE, což je program pro životní prostředí a klima. Prosím. Oui, merci. Euh. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já se pokusím být rychlý, ale myslím si, že <clears throat> tento nový program LIFE si zaslouží více času. Já vám představím návrh stanoviska já jsem navrhl 19 pozměňovacích návrhů k tomuto tématu, které se hodně týká životního prostředí a to je samo o sobě velký, velká výzva, protože my jsme ve výboru ITRE a samozřejmě my <clears throat> vydáváme pouze stanovisko a ještě eh, vydává další výbor, jako rozpočtový výbor. Tady jde o to zajistit kontinuitu tohoto nástroje na období 2014-2020. Life je program, který se ukázal jako užitečný a dostatečně je znám u evropské populace, i když eh, si zaslouží vylepšení podle zkušeností, které máme třeba financování Natura 2000, od roku 92 <clears throat> Life je vlastně eh, takovou líhní pro inovace eh, ohledně osvěty o životním prostředí, také i přispěl k tomu, že jsme přijali ekologickou evropskou legislativu. Nový program, jak ho navrhuje komise, je více schopen řešit eh, stávající ekologické výzvy především se zaměřuje na změny klimatu. A teď eh, řeknu, jaké jsou ty hlavní body. Pět hlavních bodů. Za prvé, koncepce eh, integrovaného projektu. To je velká inovace nového nástroje. Jde o to financovat eh, ekologické, klimatické projekty podle globálního environmentálního přístupu, to znamená synergie mezi různými fondy, společenství národními, E, fondy a dalšími fondy, včetně soukromých. No jde o to spojit dohromady tyto fondy. <clears throat> to je chválihodné. Tak to lze si představit třeba e, e, financování těchto klimatických programů. Ale jak to bude fungovat v praxi, to je jiná věc. Procedury, harmonogramy, podmínky pro různé fondy jsou odlišné a e, tedy ten, e, ta koncepce doplňkovosti e, nefiguruje v různých těch nařízeních o různých fondech. Takže je zde riziko, že třeba to bude zamítnuto třeba k nějakým konkrétním fondem. A jak tedy komise zajistí dobré fungování těchto projektů pak? Pokud jde o geografickou rovnováhu těchto integrovaných projektů, zde já myslím, že ještě je třeba, aby komise nám objasnila své návrhy je třeba, aby live se stal eh, skutečným eh, nástrojem, který bude produkovat dále eh, strategický záběr programu ochrana a mm, rekonstrukce biodiverzity. To je hlavní osou. Ale já bych chtěl rozšířit škálu priorit například o aktivity boje proti hluku nebo řešení prostředí ve městech. Komise také eh, musí vysvětlit, co eh, míní tímto, musí specifikovat, co třeba znamená eh, námořní prostředí, eh, energetická účinnost, eh, zpracování odpadu, tomu je také třeba se konkrétně věnovat. A to mě propojuje se třetím bodem, a to je inovace. Ekoinovace. Zde mám pozměňovací návrh 12, kde říkáme, že LIFE má také financovat eko-inovující aktivity a mě by, má být doplníkem iniciativy Horizon 2020 tak abychom mohli podporovat různé experimenty, třeba testovat nové technologie a nové technologické ekologické postupy. Tak eh, eh, se hm, evropské podniky dostanou na vyšší úroveň excelentnosti, včetně malých. Dále geografický záběr LIFE. Máme zde článek 5 návrhu nařízení, podle kterého lze financovat projekty i v zemích sousedních třeba kolem Středozemního moře, poněvadž s těmito zeměmi <clears throat> sdílíme společné ekologické problémy. Já lituji ale, že tam nejsou ty zámořské departmenty. Tady v parlamentu my jsme <clears throat> Eh, mm, přišli s eh, návrhem best ochrana biodiverzity i v zámořských eh, územích a chtěli bychom, aby to bylo zakotveno i v nařízení LIFE. A možná by bylo dobré tam vyčlenit i určité částky, aby nedocházelo k excesům. A potom náklady, které budou způsobilé. Zde je třeba se i zamyslet nad úhradou DPH a e, samozřejmě, ale to, tyto všechny programy jsou upraveny tím základním finančním nařízením. To neplatí pouze pro Life, i pro další. Milí kolegové, budu se těšit na vaše náměty, pokud jde o personální náklady a jejich úhradu. Zde je třeba se na to podívat odlišně. Já zde nesouhlasím s návrhem komise za to, že tyto náklady a výdaje by měly být hrazeny tak aby nedocházelo k penalizaci nevládních organizací i e, těch místních veřejných orgánů, které e, hodně budou zapojeny do nového programu LIFE. Děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegovi Frankovi i děkuji <clears throat> za pochopení, že máme málo času. Já vím, že tento čas by si zas, tento program, tento program LIFE by si zasloužil více Eh, času, ale tomu se budeme ještě věnovat, až budeme mít pozněvací návrhy. Takže teď eh, za socialisty demokraty eh, Stínová zpravodajka, pan Drek. Ehm, děkuji především. Děkuji zpravodaj, zpravodaj a také chci jenom velice rychle reagovat na pár dalších věcí. Určitě řada lidí, kteří jsou aktivní v oblasti životního prostředí, souhlasí s tím, že toto je důležitá otázka, že rozpočet je důležitý, že potřebujeme více prostředků pro takovéto ekologické iniciativy, ale zároveň bychom k tomu mohli přistupovat tak, že se budeme na tento rozpočet dívat v kontextu jiných, větších rozpočtů, třeba rozpočtu pro rozvoj venkova či zemědělství. Takže prosím, nahlížejme na to šířejí. Má skupina je pro integrované fondy, to velmi podporujeme. Co se týče rozpočtových fondů, tak tam se hodně hovořilo o nákladech na zaměstnance, DPH, to jsou všechno věci, které je potřeba vyjasnit. Co se týče neziskových organizací, tak tam je potřeba, aby byly nahrazovány náklady na zaměstnance, ale pokud se jedná o státní podniky, tak eh, tam si myslím, že by to neplatilo. A potom zbytek si myslím, že platí také na DPH. Podporuji stanovisko pana navrhovatele. Myslím si, že je důležité, abychom se zamysleli nad všemi projekty, které podporují inovaci v oblasti životního prostředí. Myslím si, že v budoucnosti budeme potřebovat co nejvíce inovací v této oblasti, především v oblasti životního prostředí. Podporujeme to. Fiona Hall. Děkuji, kolegyně Fiona Hall. Thank you. I'd like to, um... Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Frankovi za jeho zprávu, budu hovořit jenom velice stručně. Program LIFE je úspěšný a tento úspěch je potřeba více publikovat. Je potřeba, aby se o tom více psalo. Co se rozpočtu týče, tak eh, v celkových mantinelech dalšího finančního rámce bychom se měli postarat o to, aby byl zachován program LIFE. Aby se nestratil mezi žádostmi větších programů. Já sama zatím nejsem úplně přesvědčena integrovanými projekty, ráda bych se o tom dozvěděla více. Říkám si, jestli tyto projekty přispějí k něčemu navíc, nebo jestli to bude jenom duplikovat to, eh, co jsme už měli v minulosti. Tady souhlasím s obavami navrhovatele, že tyto integrované projekty možná povedou k tomu, že eh, ztratíme ze zřetele původní účel programu LIFE. A nakonec souhlasím s tím, že by to mělo být propojeno na OCT. V těchto oblastech často je velmi vysoká biologická rozmanitost. A když hovoříme o pilotních projektech v této oblasti, tak asi to nemá smysl. V Karibiku ano, máme tam určitá teritoria, zámořská teritoria a v této oblasti podporuji nápad navrhovatele, že je potřeba zapojit do tohoto tyto zámořská území. Grácie. Děkuji. Kolega Koše. Oui, merci. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já chci Eh, poděkovat zpravodaji za návrh a komisi za návrh nařízení, protože to znamená určitý pokrok a to především vytvoření podprogramu pro změny klimatu, to tam předtím nebylo. Také i se mi líbí úvodní ustanovení 14, kde se dělá paralela mezi ochranou lesů a eh, jejich schopností absorbovat eh, CO2, takže to je integrovaný ekologický přístup, systémový, což je dobré a vzájemně se to doplňuje. Kolega Franko <clears throat> předkládá zprávu s dobrými body a i to vylepšuje návrhy pozměňovacími, přesně, přesně jako to začlenit tam zámořská teritoria. To je třeba, protože tam je významná fauna a flora. Často jsou to různé ostrovy, které jsou velice citlivé na e, změny klimatu, třeba článek 10 a článek 11. E, tady by bylo vhodné i doplnit ty takzvané ekologické koridory. A stejně jako vy, pane zpravodaji, také souhlasím s těmi náklady, které je třeba hradit. Stávající ustanovení by postihlo především negativně malé nevládní organizace. Financování je nedostačující, ano určitě to již řekli předřečníci, 0,3% z globálního rozpočtu, to je málo. No, <clears throat> víme, že situace je sice těžká, ale chtěli bychom více. A potom se mi nelíbí, že tam pořád chybí ta otázka toho, že máme méně a méně surovin. O tom jsme hovořili když, při minulém bodu. Jsou zde neobnovitelné zdroje, suroviny a otázka e, to, že tedy jich je méně a méně, tak samozřejmě <clears throat> to je větší a větší problém teď, e, protože dochází k jejich vyčerpávání a o tom je třeba také mluvit tam. A <clears throat> potom e, se hovoří o té tedy nízko uhlíkové eh, energii a eh, tak dále, takže eh, často se to spojuje třeba s jádrem. A já jsem víceméně spokojen, pane zpravodaji, i když v původním ustanovení 16 tam budu proti propagaci CCS, tedy zachycování a skladování uhlíku. Děkuji. Děkuji. Nevidím další stínové, takže E, ještě kolega Elmer. Ano, <clears throat> takže opět na vás apeluji, buďte struční. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, i já blahopřeji panu navrhovateli. E, to, co říká o biodiverzitě, je skutečně důležité a měli bychom to všichni podpořit. Nicméně jsem zklamán, že taková část té zprávy a rozpočtu se soustředí pouze na naše módní zelené obsese a na to věčné téma změny klimatu. Říkám si, jestli si kolegové uvědomují ten rozsah, do jakého mnoho vědců nyní přeskoumává ten svůj alarmismus ohledně změny klimatu. Například James Lovelock, ten guru a praotec environmentálního hnutí, eh, vynálezce konceptu živé planety, který před pěti lety říkal, že změna klimatu zabije člověka a naživu zbyde na severním a jižním polu třeba pár lidí. Ale vědí kolegové, že tento týden vydal novou knihu, ve které říká, udělali jsme chybu, přehnali jsme to, není to tak hrozné, před 20 lety jsme mysleli, že víme, co klima udělá a teď si uvědomujeme, že pravdu nemáme. A tolik, co se děje v tomto parlamentu, je proto ze stejného důvodu také špatně. Eh, ehm. Děkuji děkuji za pochopení tlumočníků. Také eh, ještě potřebujeme pár minutek. Dám slovo Kínovi, tedy komisi, ještě a poté ještě kolegovi Frankovi, aby to uzavřel. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme zde dva za komisi a já mám na starosti eh, eh, DG pro životní prostředí a kolega Quinn má na starosti klima. Takže já za komisi chci poděkovat zpravodaji Frankovi za návrh zprávy a i všem, kteří si vzali slovo. Mm, v rámci eh, debaty dovolte, abych zdůraznil pár bodů a zareagoval ještě předběžně a poté dám kolegyni eh, McQueen slovo, která se vyjádří k klimatu. Ano, máte ale jenom minutu. Přerušuji vás, tedy omlouvám se. <clears throat> Takže prosím, velice rychle. Pan Franko zdůraznil některé body. První se týká integrovaných projektů, jak eh, bylo řečeno. Program LIFE je velice finančně skromný, 0,3 pouze. A komise měla za to, že budoucí využití programu LIFE jako takové páky pro další fondy, o kterých se teď jedná v parlamentu v rámci finančních výhledů, případně to by mohlo umožnit pomoci komisi <clears throat> aby mohla lépe aplikovat komunitární legislativu v oblasti ekologie a v tomto rámci doplňkový charakter, ano, to také zde se zdůrazňuje v různých eh, eh, nástrojích v rámci finančních perspektiv, jako je to fond soudržnosti třeba a v tomto rámci je to i strategický společný strategický program, který má eh, zajistit to, aby i v rámci jiných programů jako společné zemědělské politiky se členské státy a komise odkazovaly na program LIFE. Parlament musí zdůrazňovat, aby vždycky tam program LIFE byl reflektován. A teď pokud je o aspekty pole působnosti těchto integrovaných projektů. Ano, bylo řečeno, že by bylo hodné tam pokryt ještě další aspekty, jako hluk, životní prostředí ve městech, voda a další aspekty, ještě připomínám, zde v parlamentu. Uh, že eh, zde jde o skromné prostředky finanční, nemůžeme tam všechno dát do tohoto návrhu, protože bychom i tak museli zvýšit rozpočet. Samozřejmě to je na eh, rozpočtových orgánech, včetně parlamentu a zde to tež, pokud jde o pokrytí eh, těch zámořských teritorií, ty nejsou tam specifikovány v programu LIFE, Předmětem LIFE je <clears throat> pomáhat a podporovat aplikaci komunitární legislativy. A zde e, ta zámořská území, co se týče ekologické legislativy, tak ty by měly být pokryty. Zde máme rozhodnutí k tomuto, já se nebudu vracet k detailům teď, ale asi možná není nutné specificky tady hovořit o těchto územích přesně v tomto nařízení. Pokud jde o náklady, které lze hradit, zde připomínám, že by bylo dobré se <clears throat> zde zmínit o finančním nařízení, o kterém se teď eh, hovoří, reviduje se jako každý třetí rok, eh, takže zde eh, nemusíme teď hovořit o specifických ustanoveních, o úhradě DPH, personálních nákladech. To není třeba zmiňovat v tomto konkrétním nařízení, protože to bude v tom finančním nařízení. Ještě kolegyně, paní předsedkyně, já se omlouvám, paní Queen ale skutečně <clears throat> zde je třeba, abyste asi předala své připomínky zpravodaj a dalším písemně, protože ještě musíme dát dvě minuty panu zpravodaji. Já se omlouvám, ale ta diskuze se takto eh, vyvinula, takže prosím písemně odpovězte kolegům, kteří se tady z té diskuzi vyjádřili. A teď ještě kolega Franco Gastone. Omlouvám se, tady paní zástupkyni komise, ale <clears throat> máme problém s časem. Chci poděkovat kolegům a zástupci komise za pozitivní příspěvky. Souhlasíme s tím, že je problém s rozpočtem. Chci vás uklidnit, integrované projekty nenahrazují stávající projekty, ale jsou navíc k ním. Zde vlastně otevíráme cestu jiné metodice, uvidíme, jak se to bude etablovat v čase Doufáme, že tento program bude mít pákový efekt i pro jiné programy, to je důležité. A především, paní předsedkyně, neříkejte ve Francii, že souhlasím eh, s eh, tou eh, zelenou obsesí, jak zde jsme slyšeli. Děkuji. Allora, vi ringrazio. Dobře, děkuji. Datum. <laughs> Ano, děkuji i za tyto Eh, výroky, což nám trochu odlehčilo eh, tento rychlý závěr, takže jak víte, 26. duben ve 12 hodin to je datum pro pozměňovací návrhy, tím skončíme teď a <clears throat> zde eh, ještě Eh, pokud jde o schůzi eh, koordinátorů, tak bych chtěla říci, že ty tři eh, delegace na ty tři agentury, tak ty budou složeny kolegy podle toho, jak se dohodnou koordinátoři a vytvoříme tedy delegace, které budou složeny tak, aby reflektovaly frakce jednotlivé, ale i aby tam byli kolegové, kteří se tématy zabývali. Potom ještě Eh, zde tam musíme eh, i dohoda s, Alge, s Alžírskem, tak tam eh, půjdeme jednošen, s jednodušeným postupem. Pokud jde o COP18, tak to dostalo, dostali socialisté a demokraté za své body a pokud jde o stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy, o eh, eh, fondech soudržnosti a regionálních fondech a energetické eh, politice mm, ve fondech soudržnosti, takže opět to dostali tuto zprávu socialisté demokraty, kteří na to měli body. Děkuji tlumočníkům za čas navíc a ještě jednou se omlívám paní McQueen z komise, ale skutečně není možné, aby se vždycky z jedné minuty staly dvě. Děkuji.